La séance est ouverte. Euh, mesdames, Messieurs, je vous... Dámy a pánové, zahájíme naši práci. Prosím o klid a žádám také ty, kteří tady stojí a povídají si, aby se laskavě buď posadili, anebo opustili sál. Viděli jste pořad jednání, pokud nemáte žádné zvláštní připomínky, tak je pořad jednání tímto přijat. Oznámení předsedy pod bodem 2. K dispozici máme jazyky, které obvykle používá náš výbor podle potřeb našich členů. Dokumenty k zasedání byly v rámci bezpapírové politiky distribuovány internetem. Naše zasedání, stejně jako všechna zasedání výboru TAX2, je přístupné veřejnosti a také webstreamováno. Od 21. března dokumenty skupiny pro etický kodex jsou k dispozici ke konzultaci ve zvláštní místnosti tady v prostorách parlamentu vedle kanceláří personálu výboru TAXA, na Square de Meux. Já jsem tam byl už první den, stejně jako někteří další z vás. Připomínám, že od 9 do 12.30 od pondělka do čtvrtka je otevřeno, potom od 13 eh, do 17.30 a v pátek pouze dopoledne od 9 do 12.30. Kontaktujte prosím předem sekretariát, můžete zároveň tedy konzultovat čtyři, může vás být eventuálně možná o pár více. A jak jsme říkali, sejdeme se potom se zástupci jednotlivých frakcí, abychom udělali takovou první bilanci. Dále máme dobré zprávy ohledně přípravy meziparlamentní schůzky 18. dubna. Stejně jako minulý rok eh, přizvali jsme příslušné výbory 28 parlamentů, národních parlamentů Evropské unie a už teď se nám přihlásilo 35 eh, poslanců národních parlamentů, asi z 20 národních parlamentů, 20 zemí. A teď se dostáváme, nebo než tedy přistoupíme k bodu 3, rád bych eh, ještě zmínil otázku tzv. Panama Papers, o kterých eh, se píše v tisku už dva dny. Paní komisařka nám potom řekne, jestli chce reagovat eh, v rámci tedy svých zodpovědností. Je jasné, že je to veliká aféra a že tato aféra bude mít následky. pro všechny úřady, které přijímají rozhodnutí v oblasti daní anebo které provádějí šetření, kontroly a které předkládají návrhy v této oblasti, a to včetně Evropského parlamentu i včetně našeho výboru TAX 2. Já jsem o tom hovořil s naším spoluspravodajem. Michal Teurer mě bohužel požádal, abych jej u vás omluvil, protože se účastní pohřbu Gida Restarvelová v Německu. My tedy přejeme upřímnou, nebo tedy vyjadřujeme upřímnou soustrast jeho rodině. Bylo už od počátku jasné, že jakmile budeme mít více informací o obsahu těch stovek, tisíců dokumentů, které budou odhaleny v následujících eh, týdnech, tak bude nutno, abychom se sešli mezi koordinátory a pohovořili se o tom, jaké z toho máme vyvodit důsledky pro naše vlastní šetření, pro naši práci a pro to, jakým způsobem je budeme zohledňovat. Buď v současném rámci, tak z dvě, nebo i v nějakém jiném rámci. Teď o tom diskutovat nebudeme, ale vězte, že předsednictvo výboru taxe 2 a zpravodajové jsou si toho vědomi. Příští zasedání koordinátorů proběhne 18. dubna po meziparlamentní konferenci a je to dobré načasování, já si myslím, že v té době už budeme mít k dispozici alespoň tedy soupis všech dostupných informací a potom tedy na úrovni koordinátoru a později na úrovni výboru, tak z dvě přijmout eh, rozhodnutí. Bota eh, 3. Výměna názorů s komisařkou Vestager. Já vám děkuji, paní Vestager, za to, že máme znovu možnost vyměnit si s vámi názory. Chci paní komisařce také poblahopřát k tomu, jak odvážně bojuje ve velmi důležité a zároveň také politicky a právnicky citlivé oblasti. Jedná se o kontrolu státních podpor ve fiskální oblasti. Její přístup je zcela v souladu s návrhy, které Evropská komise předsed, především tedy v osobě Pěra Moskoviciho, předložila na ECOFINu. Je to také v souladu s doporučeními Evropského parlamentu, která byla přijata na konci minulého roku. Ke zprávě taxa 1 a ekon. Paní komisařka nám tedy schrne svou minulou práci a předloží plány do budoucna. Takže paní komisařku, v souladu s tradicí dostanete slovo na 10 minut, eh, úvodní slovo a potom eh, dáme slovo zástupcům jednotlivých frakcí. Prosím. Děkuji. Děkuji. Já mnohokrát děkuji za to, že jste mě pozvali. Nejdříve uvedu, že jsem velice eh, ráda, eh, že jste se rozhodli eh, pokračovat ve své práci. Myslím, že to je velmi důležité. Je to důležité proto, aby se sledovaly výsledky, tak se jedná a zašlo se do větších podrobností tam, kde je to třeba. Myslím, že se velice vážíme vaší práce, je velice nezbytná v boji proti vyhýbání se daním obecně a, a také a v snaze o to, abychom a, zachovali a, tu energii, a, se kterou se tento boj vede. Já si myslím, že cíle vašeho výboru a komise jsou do značné míry v souladu. V komisi se snažíme zajistit spravedlivější a efektivnější zdanění právnických osob a to eh, zejména na eh, základě cíle obnovení vazby mezi zdaněním a eh, místem, kde probíhá hospodářská aktivita. A, i když je to tak jednoduché, tak to začíná být složité, protože jak takovýhle princip uvést do praxe? To je na nás i na odbornících, protože eh, společně jsme eh, už dosáhli dobrého pokroku od našeho posledního setkání v eh, září. V lednu jsme uzavřeli důležité mezery, které společnosti mohly využívat k tomu, aby se vyhnuli placení daní. Také jsme navrhli, aby nadnárodní společnosti zveřejňovaly daňové informace daňovým úřadům po celé Evropě. Ukazuje, jak důležité jsou ty návrhy a to, že eh, rada už dosáhla politické schody, samozřejmě a eh, je to ještě předmět parlamentního, předmětem parlamentního přeskumu v Británii. Příští rok eh, předložíme své posouzení dopadů dalších opatření ke zvýšení veřejné transparentnosti v daňových záležitostech firm. Také jsme se dostali hodně daleko v své práci která má odstranit eh, narušení hospodářské soutěže eh, v rámci poskytování státní pomoci. V listopadu minulého roku jsme shledali, že takovou pomoc dostali Fiat a Starbucks. V prosinci eh, jsme zahájili šetření mm, do toho, do toho, jestli v Lucembursku bylo něco takového eh, poskytnuto o McDonaldu a na nejím společnostem a v lednu jsme zjistili, že eh, systém tzv. nadbytečných zisků v Belgii je nelegální a tedy jsme rozhodli a nařídili jsme navrácení mm, asi 700 milionů eur od více než 30 eh, společností. V eh, závěrečných případech eh, už byl tedy v těch konečných případech už bylo zahájeno navracení a u Fiatu už to bylo dokonce ukončeno. Lucembursko dostalo všechnu, všechnu neoprávněnou pomoc od Fiatu. Tyto případy se dobře známe, takže dnes bych vám řekla něco něčem, co je méně viditelné a doufám, že si také budete myslet, že to je důležité. V minulých dvou letech jsme také přeskoumávali přes eh, tisíc jednotlivých daňových rozhodnutí. Téměř 600 eh, z nich eh, pocházelo ze složek LuxLeaks a zbytek Eh, z našeho vlastního šetření, který, které jsme zahájili na začátku roku 2013 a rozšířili na konci eh, roku 2014 systematické, na systematické posuzování nebo přeskoumávání daných rozhodnutí ve všech 28 členských státech. Eh, postupovali jsme ve dvou krocích. Nejdříve jsme požádali všechny členské státy, aby nám poskytnuli seznam všech rozhodnutí za celou řadu let a potom jsme si eh, na tomto základě mm, eh, vyžádali jednotlivá rozhodnutí ve druhé fázi od společností, které jsme na tom seznamu eh, viděli a zajímaly nás. Zajímavé jsme dávali pozor na velké firmy a takzvané národní šampiony možné. Protože jsme si říkali, že pokud budete chtít někomu něco přihrát, tak to bude takový národní šampion všechny ty analýzy jsme si dělali sami eh, s naším týmem, kde máme právní eh, experty, finanční experty a daňové experty eh, z řad komise a z národních daňových zpráv. Když nám něco nebylo jasné, tak jsme požádali ženský stát o objasnění. Teď už víme, že všechny členské státy, kromě pěti, aktivně používají eh, daňová rozhodnutí. Výjimkami jsou Bulharsko, Řecko, Chorvatsko, Lotyšsko a Slovinsko. A, a v tohle bylo v hm, anglické, podle anglické abecedy, eh, v, hm, v abecedním pořadí, ale oni to opravdu nepoužívají. Těch 20 členských států ostatních to používá, některé z nich používají, jich vydají jenom několik eh, za rok a některé vydávají tisíce. A my máme teď eh, dobrou představu o tom, jak tato eh, rozhodnutí používají. Eh, to, co z toho vyplývá dobré, je, že většina těch daňových rozhodnutí se netýká agresivního daňového plánování. Například většina z těch daných rozhodnutí z LuxLeaks jsou takzvaná potvrzující mm, rozhodnutí. Tato potvrzující rozhodnutí mohou být poměrně jednoduchá neobsahují eh, žádný výpočet eh, zisku, jenom eh, se ptají na zjišťovací otázku. Pokládají zjišťovací otázku a, mm, a jako takové a nevyvolávají žádné problémy, pokud jde o státní pomoc, protože daňové úřady jim v takovém případě aktivně ničím nepřispívají. Tak to ale není u všech potvrzujících rozhodnutí a proto se zabýváme příkladem, případem McDonaldu. Řada daňových rozhodnutí se snaží sledovat ten eh, základní princip, že eh, zisk je třeba zdanit tam, kde je vytvářen. To může být velice složité, eh, zejména u pokročilých Systému cen, tvorby ceny, kdy se stanovují transferové ceny mezi společnostmi eh, patřícími ke stejné skupině, eh, často v jiných eh, zemích, nebo nepřímo srovnatelné. Asi 200 těch rozhodnutích, o které jsme požádali, se týkají právě transferových cen. Transferové ceny nejsou problematické, pokud odpovídají hospodářské realitě. Zejména by měly být v souladu s cenami, které Eh, lze vidět v úborových transakcích mezi nezávislými eh, společnostmi. To se, tomu se říká tedy princip eh, nezávislé třetí strany. To znamená, že ty, ta předběžná rozhodnutí o cenách, o transferových cenách nejsou problematická, protože představují skutečný pokus o přiblížení transferových cen hospodářské realitě. Na základě eh, nejlepších postupů eh, mezi členskými eh, státy je tady snaha dosáhnout toho, aby ta předběžná rozhodnutí odpovídala této realitě. A naše šetření ukazuje, že řada daných rozhodnutí nevyvolá žádné problémy, pokud je o státní problémy, ale, a takové ale je tady vždycky. Ale na, zjistili jsme, že jsou některé příklady, které jsou eh, mnohem více znepokojivé, kde se eh, rozhodnutí používají k poskytnutí nějaké výhody eh, konkrétním společnostem nebo typům společností. Moje služby ještě tohle řeší a v nadcházejících měsících to představí podrobně, ale teď vám udělám jenom takový předběžný obrázek. Některé ty Eh, předběžné eh, dohody a týkalo se to asi 100 eh, rozhodnutí o transferových cenách, která jsme obdrželi, se zabývají jenom jednou stranou transakce. Tam se rozhodne o vhodném zisku z nějaké činnosti jenom u jedné společnosti ve skupině. Pokud je o zisk zbývající, tak ten je zdaňován někde jinde, nebo možná není zdaňován vůbec a to otevírá prostor pro vznik té daňové mezery. Potom je tady problém s financováním společností. A to je nejčastější, tedy s, finančními, s financujícími společnostmi. Takhle. Jejich jediná úloha je půjčovat peníze z jedné společnosti a půjčovat je jiné v rámci skupiny. A vidíme, že je tady eh, riziko, že tohle se používá k eh, snížení eh, zdanitelného zisku. Zatím jsme se většinou zabývali transferovými cenami, ale jsou i jiné typy daních rozhodnutí. Například některá rozhodnutí, jak jsem říkala, potvrzují, jestli konkrétní daňové pravidlo lze uplatnit v dané situaci nebo ne je jenom takový nástin toho, na čem v současné době pracujeme. Je to takový nástin a eh, potenciálních obav a, a mm, rozměru, o kterém hovoříme, a to nelze použít eh, k posouzení, jak jakýchkoliv možných nových problematických případů, nebo eh, říct, kolik jich vlastně bude. Na to je ještě příliš brzo. Druhá věc, eh, kterou bych dnes ještě eh, řekla, se týká vaší žádosti o podporu, o pokyny ohledně toho, jak předcházet tomu, aby daňová rozhodnutí vytvářela selektivní výhodu, aby eh, eh, bylo možné něco takového sladit s pravidly státní pomoci. Za prvé, až budou eh, naše nedávná rozhodnutí vydána, tak budou obsahovat určité pokyny pro daňovou zprávu a pro společnosti. Ale možná větší inspirací bude následující. V červnu se setkáme eh, s eh, daňovými experty eh, ze ženských států na našem fóru na vysoké úrovni, které se bude týkat státní pomoci a budeme probírat aplikaci pravidel v praxi. Na podporu této debaty moje služby vydají pracovní dokument, ve kterém budou podrobnější informace o všech, eh, o tom, co jsme se dověděli z těch eh, tisíce rozhodnutí, které jsme, která jsme zatím přeskoumali. Tady neděláme nic eh, nového, když no, uplatňujeme pravidla o státní pomoci na tento typ výhody. Tohle už je eh, stará dávná evropská a eh, jurisprudence. Evropský eh, soudní dvůr už od 70. let dává jasně najevo, že pravidla státní pomoci se týkají daňových výjimek stejným způsobem jako přímých státních dotací. To je zřejmé. Peníze v ruce nebo omezená daňová povinnost, to má tentýž dopad. Ten zkreslující eh, dopad je také eh, stejný, ať už je to eh, dotace v hotovosti nebo nižší účet. Soud potvrdil v roce 2006, že princip nezávislé třetí strany je správným eh, základem, podle kterého komise může eh, posuzovat eh, fiskální opatření pro národní společnosti podle pravidel státní pomoci, ale není tady žádná selektivní výhoda pro konkrétní společnosti. Například pokud ten, ta mezera je pro každého, tak to se to netýká otázky státní pomoci. Takže ať my uplatníme ta pravidla i jak chceme o státní pomoci, tak budeme také muset zlepšit naše daňové zákony na národní, mezinárodní a evropské úrovni. A to eh, neděláme ve váku. Komise eh, se zavázala eh, k úzké spolupráci s vámi, s radou a samozřejmě s našimi partnery v OECD a G20. A já si myslím, že výbor taxe 2 je vlastně takovým začátkem naší zatím rozdělané práce. Děkuji vám za pozornost. Merci beaucoup, madame le commissaire. Děkuji, paní komisařko. Nejdříve dám slovo našim řečníkům, vždycky na slot pět minut eh, na otázku i odpověď. Nejdříve má slovo Jepe Kofot, který je spoluspravodajem a také zástupcem frakce SD. Jepe. Thank you so much, chairman. Děkuji vám, pane předsedo, a vítejte, paní komisařko. Měl bych mluvit dánsky, ale zůstaňme u angličtiny. Nejprve bych chtěl říci e, jménem svých kolegů, že si velice vážím práce, kterou odvádíte na DG Competition, práce na těchto případech, kdy se snažíte zajistit férovou hospodářskou soutěž a posvítit si na ilegální dohody o státní pomoci a na daňová rozhodnutí. z kauzy eh, Panama Papers, která vypukla včera a dnes a z celého skandálu kolem této problematiky je vidět, že eh, jakmile si posvítíte na tuto problematiku, pak se toho leco zjistí. Eh, zjišťujeme, že dochází k vyhýbáním se daní, k agresivnímu daňovému plánování a tak dále. A proto je vaše práce důležitá. Eh, vy jste sama zmínila určité eh, případy, ať už jde o Starbucks v Nizozemí nebo ať už jde o Fiat v Lucembursku. Eh, všechno toto je dobře, že se tím komise zabývá. Já bych vám nicméně chtěl položit otázku. Jak si komise vybírá, kterým případům se bude věnovat? Vy jste se tomu trošku věnovala ve svém projevu, nicméně mě by to zajímalo podrobněji. Eh, jak komise zajišťuje, aby zákon byl uplatňován všude stejně? Vy jste se zmínila o pokynech o státní pomoci, nicméně mě by zajímaly podrobnosti. A jak jste říkala už na začátku, Diskuze o zveřejnění zpráv po jednotlivých zemích nyní začíná a bylo by veli, je velice důležité, aby to platilo pro všechny země, jak e, v Evropské unii, tak mimo Evropskou unii, protože my zatím nemáme patřičnou legislativu a nemůžeme si zatím posvítit na to, jak nadnárodní koncerny e, platí daně. Takže doufám, že toto podpoříte. Děkuji. Děkuji, paní komisařka. té otázce, eh, jaké případy otevíráme. Tak nejprve bych vám chtěla poděkovat za eh, laskavá slova. Některá z nich eh, patří spíše předchozí komisi, protože celá řada těchto případů byla otevřena mým předchůdcem komisařem Almuniou. A myslím si, že vaše komplimenty bychom měli předat také ostatním parlamentům, které odvedly skvělou práci tím, že svolávali veřejná slyšení na téma eh, daňových systémů. Protože odtud jsme vlastně čerpali inspiraci o našich případech. To byly informace, které byly zveřejněny díky iniciativám parlamentů. Což je velice důležité, protože Není to tak, že by jedna firma podala stížnost na jinou firmu. Eh, těžko říct proč, ale takové stížnosti nejsou. Žádná firma si nestěžuje na jinou firmu, že získala selektivní daňovou výhodu. My se tedy snažíme zahajovat šetření případů, o kterých se dozvíme a u kterých se domníváme, že existují důvody ke znepokojení. Samozřejmě se zatím nemůžeme pouštět do každého případu. Pouštíme se do těch, kde se domníváme, že máme pádné důvody k obavám. A to jsme vlastně dělali celou dobu až do posud. Zkuste si to představit tak, že ta šedá zóna je poměrně veliká. Samozřejmě obrovské pásmo je bílé, to jsou firmy, kterým, kterým by nám nenapadlo položit otázku, nebo státy, kterým by nám nenapadlo položit otázky, ale pak je tu ta šedá zóna. A tam se snažíme určitým způsobem pohybovat a vybírat ty nejznepokojivější a nejvíce zneklidňující případy. Snažíme se samozřejmě pokrývat různé způsoby udílení selektivních daňových výhod. Jak už jsem říkala, zabývali jsme se případy transferových cen, potom eh, v případy financování společností, tam, kde existuje riziko, že došlo k porušení pravidel o státní pomoci. Ke zprávám po jednotlivých zemích. O tom budeme velice brzy diskutovat na komisi A je potřeba tu vyvážit eh, několik faktorů. Jednak tady jde o naši eh, jurisprudenci, o to, kde vlastně leží naše jurisdikce. Za druhé je zapotřebí nezatížit firmy příliš administrativní zátěží a za třetí zjistit informace na té správné úrovni. Tady doufám, že se dostaneme co nejdále, aby byla informována veřejnost, aby byla informována média a aby se vlastně změnila celá daňová kultura, abych tak řekla, aby se posunula vpřed. Děkuji. Za frakci EPP Brian Hayes. Thank you, Chairman. Děkuji, pane předsedo, a vítejte znovu mezi námi, paní komisařko, na výboru TAX 2. Děkuji vám za vaši tvrdou práci a za odpovědnost, kterou jste projevila eh, od doby svého jmenování. Eh, vy jste už prošla několik těch případů, ve kterých padlo rozhodnutí. Mohla byste říci velice stručně, kdy čekáte rozhodnutí v případu Apple? Já vím, že jsme o tom už diskutovali dříve, ale mě by zajímala určitá časová osa, kdy eh, přijde nějaké rozhodnutí. Eh, pak se nám dala velice užitečnou informaci. Řekla jste, že u těch konfirmativních daňových rozhodnutí zhruba 200 z nich se týkají transferových cen. Možná ne všude u, jsou u nich problémy, ale u dvou set máte určité indicie. Za kolik zemí bude vyšetřováno v rámci těchto set konkrétních případů a které země to budou? A můj další okruh otázků se týká okruh otázek se týká těch Panama Papers, což je velice nová e, kauza. Já vím, že je velice brzy, paní komisařko, ale e, Jste si vědoma toho, že by některé tyto nové informace mohly mít vliv na probíhající vyšetřování, eh, které komise iniciovala a dosud nedokončila? Víte o, několi, o některých takových případech? Já vím, že je velice brzy, ale přesto se ptám. A případně my, jakožto náš výbor, to zjistíme. A dále, bude komise připravena na základě těchto nejnovějších odhalení zahájit nová řízení, nová šetření vůči jmenovaným společnostem, jakožto následek tohoto úniku informací? A poslední otázka, paní komisařko. My už jsme vytvořili mnoho eh, evropské legislativy, eh, jako je eh, směrnice o transparentnosti účetnictví, o právech akcionářů, směrnice proti praní špinavých peněz. Není potřeba nějaká revize, není potřeba rozlišovat mezi čistou korupcí, která plyne z odhalení v Panama Papers a, a mezi jinými postupy. Děkuji, prosím. Pokud jde o případ Apple, tam platí to, co u jakéhokoliv dalšího případu. První prioritou je zajistit důkazy a tady se držíme procedur. Neboli e, sbíráme informace, z nich nám potom plynou doplňující otázky, ty otázky zase položíme členským státům a někdy i dotyčné firmě. Proto se velice těžko odhaduje, kdy bude případ zralý na rozhodnutí. A to platí i pro případ Apple. Teprve nedávno jsme byli nuceni položit další otázky, což eh, od, odsunulo dokončení případu o nějaký čas. K případům transferových cen. Už jenom eh, z toho, čistě z toho počtu nelze vyvozovat žádné prognózy, kolik těch případů bude problematických. Protože některé ty případy jsou zcela podle pravidel. Reflektují ekonomickou realitu, jsou velice dobře zdokumentované a mohou jít příkladem ostatním. A takových najdete spoustu ve všech členských státech. Tam není důvod k žádným obavám a abychom zabránili vzniku nějakých problémů, tak eh, Zrovna dnes jsem rozeslala pozvánky na, vys- na setkání vysokourovňové skupiny pro státní eh, pomoc. Nicméně je ještě brzy na nějaké předběžné pokyny a na důkladné diskuze s členskými státy. Mimo jiné také proto, že máme velice dobré zkušenosti, které mohou členské státy sdílet mezi sebou. Pokud jde o Panama Papers, tak teď je opravdu nesmírně brzy. Z toho, co zatím vím, jde především o to, jak jednotlivci a firmy eh, organizují své offshore aktivity. Což znamená, že těžko říct, zda eh, je, jsou zapojeny státní dotace. Může se to týkat daňové problematiky obecně, a jedním z paradoxů možná je, že část toho je legální. Možná ne správné, ale legální. A proto je spíše na zákonodárcích, aby z toho něco vyvodili a zamysleli se nad tím, co s tím udělat. Takže tato debata je ovšem stále ještě v plenkách. A e, je, v podstatě čekáme na její začátek. Mně zatím není známo, zda tato odhalení nějakým způsobem změní probíhající vyšetřování nebo povedou k zahájení nových vyšetřování. Děkuji náš kolega Werner Langen a Panama Papers. Takže ten vám dá kopii. <laughs> Euh, Výborně. Takže za frakci SD Tibor Sany. Uh, uh, Děkuji, pane předsedo. Uh, já mám dvě otázky, které spolu vůbec nesouvisejí. Ve světle současného panamského skandálu a některých dřívějších kaus se mi zdá, že náš boj proti daňovým rájům a dalším typům eh, daňových úniků, eh, je v určité situaci a mě by zajímalo, jaká ta situace je. Například eh, maďarská vláda v podstatě prodává občanství v rámci offshoreových společností. A pokud toto dělají vlády členských států, tak jaká je tady vlastně situace? Má druhá otázka se týká eh, konkrétnějšího případu a to je eh, ocelářský sektor. Ocelářství v mnoha evropských zemích má obrovské problémy, včetně Spojeného království a Francie samozřejmě. Pokud ale vlády, pokud státy budou eh, zahajovat nějaké odkupové programy a budou renacionalizovat eh, firmy, které mají potíže. Eh, jak se k tomu postaví komise? Jaké k tomu zaujme stanovisko? To se netýká pouze tohoto případu, ale i podobné sektory jsou v podobné situaci. Může se stát, že se do toho vloží vláda a eh, stát vlastně bude kupcem těchto problematických průmyslových podniků. Jaký názor by na něco takového komise měla? Děkuji, paní komisařko, prosím. Nejprve o jurisdikcích třetích zemí. Ty jsou prioritou už velice dlouho. Když jsem byla v Ecofinu bylo to neustálé téma, na kterém komise pracovala. Vyjednávání s třetími zeměmi, snaha dohodnout se s nimi na dotacích, státní pomoci a tak dále. Podle mého názoru je to velice důležitá práce. Protože i když to není jako v Evropské unii, kdy jsme vázáni stejným právním rámcem, který byl dohodnut, e, přesto tady je hodně co získat ze vzájemného pochopení a porozumění. Například Lichtensteinsko, to je země, která podepsala e, dohodu e, o evropském hospodářském prostoru a proto podléhá evropským předpisům pro státní pomoc na základě této dohody. Eh, jejímž garantem je eh, dozorova, dozorový úřad eh, EFTA. To je jeden malý příklad toho, jak šířit vzájemné pochopení a porozumění. Pokud jde o Švýcarsko, tak jistě víte, že tam naše smlouvy a pravidla státní pomoci neplatí. E, nicméně dohoda z roku 72 e, obsahuje ustanovení podobné zákazu státní pomoci v oblasti zboží. Takže máme určitý manévrovací prostor i e, v případě třetích zemí. A je velice důležité, abychom působili v rámci OECD a dalších mezinárodních platform a snažili se o to, abych, aby docházelo ke zdanění a aby se zisky neodpřesouvaly nejprve do jedné evropské země a potom někam mimo naši jurisdikci. Dále k otázce vlastnictví. My jsme neutrální vůči tomu, kdo je vlastník. My máme stejná pravidla pro to, když je firma vlastněná státem nebo když je vlastněná soukromně. Eh, to je velice důležité, protože v členských státech existují různé tradice. Eh, někde se hodně liberalizovalo v uplynulých desetiletích, v jiných členských státech je spíše tradice státních podniků, vlastněných státem částečně či úplně. Důležité samozřejmě je, aby státní podnik a soukromý podnik si mohli konkurovat eh, za spravedlivých podmínek. Stát samozřejmě může uh, jednat jako investor. Jde vždycky uh, o to, zda uh, působí jak na tržním principu, anebo zda poskytuje státní pomoc. Pokud je to státní pomoc, pak je to případ pro nás. Pokud se chová jako tržní investor, pak se zkrátka chová jako tržní investor. Pak je tu ještě eh, konkrétní případ, který nám dělá velké starosti, protože rovné podmínky v Evropě jsou jedna věc, ale pak bychom měli usilovat o rovné podmínky na celém světě pomocí všech nástrojů, které máme k dispozici. Merci beaucoup. Děkuji. Pokud jde o ocel, tak eh, tam já mám pocit, eh, osobní pocit, že v roce 2003 jsme udělali chybu, že jsme nechali umřít eh, smlouvu o Evropském společenství uhlí a oceli. To byla historicky první smlouva a dávala Evropě pravomoc k tomu mít skutečnou ocelářskou a uhelnou politiku. Pomohlo to určitým zemím v 80. letech eh, provést eh, první bolestný přerod svého ocelářství a uzavřít, eh, což tedy bylo bolestné, spoustu uhelných dolů, ale tedy za pomoci Evropské unie. Tato smlouva platila více než 50 let, ale nebyla obnovena. To je trošku škoda, protože tato smlouva dávala Unii přímo k dispozici prostředky, které byly přidělovány do rozpočtu na tyto restrukturalizace. Teď to vypadá jinak. Za EKR má slovo Ladislav Krasnodemsky. Děkuji, pane předsedo. Omlouvám se, počkám. Pan předseda Lamasur hovořil o vašich úspěších, o úspěších paní komisařky v boji proti tomu jevu, o kterém tady hovoříme. To znamená agresivní politika, daňová politika. Já bych chtěl zmínit eh, roli členských států v této bitvě, protože bez spolupráci členských států to nebude možné, nebude možné potlačit tento jev. Jedna otázka je otázka informací, které se týkají daňových interpretací. O jaké informace tady jde? Protože, jak víme, Mnoho států má úplně jiná pravidla, která se týkají například daňového tajemství. Tím se mohou například zastírat různé záležitosti. A jak také můžeme tento problém řešit, aniž bychom narušili princip subsidiarity. A další věc je poněkud obecnější, jak paní komisařka určitě ví, tak mně se zdá, že ten proces vyhýbání se placení daní je obzvláště znatelný v těch zemích, které budovaly kapitalismus po roce 1989. Trochu jiná situace je ve Francii, ve Švédsku nebo v Dánsku, což jsou tedy státy, které měly o trochu více štěstí v roce 1945. Jak víte, v zemích střední a východní Evropy se kapitalismus budoval za velké účasti zahraničních firm a zahraničního kapitálu. A celá léta tyto podniky byly chráněny, protože tyto věci, o kterých dnes hovoříme, o těch se mlčelo. Nikdy se na ně neupozorňovalo. Bralo se to tak, že je to cena za technologie, za know-how, za modernizaci. A teď víme, že státy střední a východní Evropy, a teď se vracím k otázce spolupráce se zeměmi střední a východní Evropy, například moje země, Polsko, by chtělo vynaložit úsilí o to, aby se znovu nastolila rovnováha mezi malými a středními podniky a velkými koncerny, které nám pomohly vytvořit tržní hospodářství. A chtěl bych se vás zeptat, zda komise vnímá tento problém, protože je to širší problém, je to socio, sociologický problém. Mohou tyto země počítat se sympatiemi, s pomocí a s podporou Evropské komise v tomto úsilí, aby se znovu vrátila tato rovnováha. Děkuji. Děkuji, paní komisařko. Děkuji. K té první otázce. Já si myslím, že spolupráce s členskými státy je poměrně dobrá. Možná slyšíte v mém hlase jisté překvapení, ale někdy je to trochu náročné, ale v průběhu měsíců se to poměrně dobře rozvinulo. Jak jsem říkala, požádali jsme všechny členské státy o obecný seznam všech daňových rozhodnutí. U některých států je to velmi dlouhý seznam a u některých eh, členských států jsme si vyžádali seznamy pro specifické společnosti. A my jsme vázáni nyní tedy pravidly pro důvěrnost. To znamená, že mnohé z těchto informací jsou důvěrné a nesmějí opustit budovu, protože samozřejmě jsou zde věci, které jsou velmi důležité. Na druhé straně my musíme být schopni dělat svou práci. A ta důvěrnost rozhodně nesmí být zástěrkou pro to, aby se porušovala pravidla. Ta druhá otázka, to si myslím, že je velmi dobrá poznámka. Nemyslím si, že to platí jen pro ty novější členské státy nebo pro státy střední a východní Evropy, které budovaly tržní ekonomiku v posledních desetiletích. Myslím, že to platí pro všechny země. Zajistit, aby i malé a střední podniky měly stejné šance. Ty větší mají více kapitálu, větší sílu, více trhů než národní podniky, které jsou menších rozměrů. A já si myslím, že je důležité pro všechny členské státy a pro všechny firmy, aby věděli, že nikdo není příliš velký na to, aby se na něj dohlíželo. A to si myslím, že musí platit pro každý stát a pro každý podnik. Některé z těch malých a středních podniků jsou hnací silou evropské ekonomiky. Pokud jde o učňovské vzdělávání, o tvorbu pracovních míst, samozřejmě můžete se na nás spolehnout. Děkuji a pan Torvald za frakci ALDE. And thank you Eh, děkuji, eh, paní, pane předsedo, a děkuji vám, paní komisařko, eh, že se tady užíváte naše dotazy. Zatím to víme docela málo ohledně těch uniklých informací s panami, ale v buildu je velká a dobrá grafika, že Luxlix byly 4 GB, zatímco Panama Leaks jsou 2,7 terabajtů. Zatímco eh, z Luxleaks jste měli 700 eh, případů, tak eh, kolik jich asi budete mít s panami, si dokážete spočítat. Takže tam vám bylo přejít práce bude určitě hodně. Ale jak říkám, zatím o tom nevíme. Vyslechli jsme si, přečetli jsme si to tady v jednotlivých národních novinách v Süddeutsche Zeitung. Ale myslím, že tady eh, hrajete takovou trošku eh, obtížnou hru na, myšku, na myš a kočku s firmami, protože oni zatím říkají jenom to, co jsou donuceni říkat. A potom v panovském případě řeknou, no, tak tady jsme vám zapomněli říct tohle. A to, co jsme dělali předtím. Už to slyším. Takže ty informace, které vy zatím dostáváte, možná eh, neodpovídají faktům. nebo eh, pokrývají jenom část eh, skutečnosti. Jste připravena eh, vrátit se zpět k těm případům, které jste zatím vyšetřovali nebo šetřili a ověřovat, jestli firmy udaly správné informace, které měly udat. Potom další věc. Jak jste říkala, když je nějaká mezera, Eh, pro eh, každého, tak je to v pořádku z vašeho pohledu. A některé jsou poměrně drahé a tedy z definice nejsou k dispozici pro každého. A já myslím, že kolega Kraskonemský tady eh, správně poukázal na práci Alexandra Keršenka, který poukázal, že obchod v v pozdní fázi, eh, nebo ti, ti kteří eh, přicházejí později ve eh, fázi hospodářského rozvoje, nemají tolik času na individuální rozvoj. Takže tam to přece jenom bude vypadat trošku jinak. Je to všechno ve vašich rukou. Prosím. Tak nikdy bychom si neměli stěžovat na to, že máme práci, že? A musím se samozřejmě opravit, pokud se to z něho příliš nadšeně. Samozřejmě mezery, které platí pro každého, představují problém. A proto vy eh, s parlamentem eh, jste schválili eh, legislativu, která má uzavřít ty mezery kde se v rámci vyhýbání a dvojímu zdanění vyhýbali dvakrát zdanění, což byla mezera pro každého, ale bylo to velmi problematické. Já jsem říkala, že když je to pro každého, tak to není selektivní a tedy nemůžeme používat pravidla o státní pomoci, která lze používat pro stíhání selektivních výhod na to jsou ty nástroje, které máme. Pokud jde o mezery, které jsou pro každého, tak je třeba zavést obecnou legislativu na jejich zaplnění. A já mimochodem obdivuji tu zatím odvedenou práci, protože krok za krokem se ty mezery uzavírají. K otázce těch informací, které získáme. Jelikož se jedná o státní pomoc, tak pracujeme eh, se členskými státy. Členské státy jsou naším bezprostředním eh, partnerem, od nich získáme ty informace. Čili nejde o nás, ale od národní daňové úřady, které tady mají nějaký problém. Teď probíhá automatická výměna informací o eh, eh, všech druzích eh, přímo právnických osob, pardon, fyzických osob a také firmních, v rámci firmních struktur. To znamená, že nemůžete si ukrýt peníze z nějaké offshore eh, firmy eh, v Evropské mm, bance, aniž by někde v jiné zemi než je ta vaše, aniž by to ta vaše země se dověděla. Takže eh, teď je poněkud obtížnější si to takhle zařídit. To vůbec neznamená, že máme hotovo. Naopak. Ale myslím si, že je to velice důležitý krok. Teď už toho výběr daleko víc. A prvním krokem, abychom mohli jednat, je eh, vědět. A díky tomu to eh, teď můžeme eh, dosáhnout určitého posunu nebo k zajištění motivace pro zákonodárce. Děkuji za GUE Fabio Demasi. Small Paní Vestager, když já jsem byl uh, malý chlapec, tak moji uh, rodiče mi čítavali pohádku, uh, kde uh, se uh, říkalo, jak krásná je Panama. Včera jsme viděli velice uh, ošklivou tvář Panamy. Uh, viděli jsme uh, ruského uh, kmotra z dětské, sítě dětské prostituce, který tam schová peníze. Viděli jsme tam teroristy, oligarchy, eh, oligarchů, který náhodou je zrovna prezidentem Ukrajiny fotbalový bůh FIFA, jako je Lionel Messi. A také pan Kanete, váš kolega z Evropské komise. Nicméně Panama není na šedivém seznamu OECD, pokud jde o praní špinavých peněz. OECD tvrdí, že oni dělají výměnu dat, ale od té doby, co jsem Ehm, byl chlapec, eh, tak jsem měl eh, rád také ještě jiné příběhy. Eh, já jsem potom byl obchodník a říkal jsem, jestli, nebo zavolal jsem do banky, jestli mi mm, pomohli od lifrovat peníze z Evropy a, oni mi potvrdili, že francouzská vláda nikdy nebude exportovat nebo si mění takovéto informace. Takže v tomto kontextu musíme eh, chápat, že stávající eh, předsednická země eh, Nizozemsko uzavřela dohodu o zavezení dvojímu zdanění s Panamou a já si myslím, že to prostě nefunguje. To vidíme. To je odvrácená tvář Panamy. Jelikož vy se vážíte naší práce, byl byste ráda, abychom pokračovali i tímto směrem a já jsem velice rád, že je tady Lamasur a chci pokračovat této práci. Byl byste pro to, aby bylo text 3 eh, nebo eh, permanentní eh, podvýbor. A za druhé ehm, proberete s kolegou Kanětem, on samozřejmě neodpovídá za to, co dělá jeho manželka, ale proberete s ním tuto aféru. Za třetí, budete požadovat nějaká tvrdší opatření, jako je například případ podpory, podpora bank a následné odebrání licencí například nebo eh, rušení eh, dohod o zamezení dvojímu zdanění. Vy jste také říkala, že zprávy o jednotlivých zemích se nebudou dělat pro neevropské daňové ráje. A komise říká, konkurenční, eh, tedy uvádí konkurenční důvody. A Austrálii udělali úplně opak. Tam zahrnuli ty neevropské daňové ráje. Takže já bych rád znal ten rozdíl mezi Austrálií a Evropskou unii. A poslední věc. Myslíte, eh, že eh, vaše služba v komisi má dostatek eh, zdrojů a zaměstnanců, aby mohla hm, efektivně aplikovat hm, tedy nástroje, které má k dispozici. Spojené státy už si stěžují na to, že selektivně si vybírat jejich firmy. Budete mít zdroje i na ostatním? Děkuji, je to příliš otázek, jsou všechny dobré, ale... Tak. Tak eh, já vám nechám eh, jednu otázku ohledně, a panu předsedovi ohledně toho, jak organizovat vaši eh, práci do budoucna. Já si, si jistý, že se na tom shodneme a doufám, že, že na tom budete pracovat. V nedávné minulosti i v současnosti Panama je Panama a osm členských eh, států ji má na černém seznamu. A nás může překvapit ten objem, že tak rozsáhlé. Proto přece máme eh, spoustu práce nejenom pro zákonodárce, ale také pro eh, vyšetřovatele, abychom zjistili, oč tady vlastně jde, a také podniky, aby zjistili, eh, o co jde, jestli eh, tohle je společnost, eh, ke které se chceme připojit. Těch lidí, o kterých jste teď hovořil. A jestli to riziko minimalizace zdanění se nějakým způsobem týká a v naší image, když to takhle přijde na veřejnost. A to je velice důležité, aby lidé zjistili, o co jde. Já jsem neříkal nic o našem návrhu, až ho a, eh, položíme na stůl v nejbližší době. Já jsem akorát říkala, že je důležité, abychom respektovali nebo mm, zadrželi toho, kde máme pravomoci a ty maximálně využili. A kolegové odpovědní samozřejmě povedou tuto eh, debatu, až to dáme na stůl. Jo, mikrofon. <laughs> I prefer answer myself. Uh, We will discuss that later. Um, for... O tom budeme diskutovat později a nyní za zelené Ernest Maragal. Gracias, presidente, señor comisar. Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko. Jak jsem říkal už nějakou dobu, teď se budeme muset eh, Panamu zabývat. mohu vám říci za Španělsko, že budeme mít suroviny a informace, abychom na to mohli pracovat, včetně toho, co spojuje naše zemi s evropskými institucemi. Paní Vestager, chci vám poděkovat za vaši práci a chci vás požádat, abyste nám řekla, jak se díváte především na LuxLeaks. Naše frakce, jak víte, provedla své vlastní šetření v této věci a zjistili jsme, že ve většině případů se tato daňová rozhodnutí týkají firm, které téměř nepůsobí v Lucembursku. Naopak se jedná o státy, které mají sídlo v USA, v Německu, ve skandinávských státech a ve Francii. Ten závěr vyplývající z naší vlastní úvahy doplňuje to vaše zjištění. A další věc. Od té chvíle, co byla šetřena ta belgická záležitost, že belgická vláda musí okamžitě vybrat těch 750 milionů eur. Takové bylo rozhodnutí. Máte nějaké zprávy od belgické vlády? Máte potvrzení toho, že belgická vláda skutečně dostane těch 700 milionů. Zveřejní se ten seznam 35 firem, protože zatím to belgická vláda neudělala. A nebo další věc, která by mě zajímala, jaké bude, jaké bude vaše příští opatření, když belgická vláda neudělá to, co by měla, aby získala zpět těch 750 milionů. Děkuji. Paní Komisařka? Oh, yes, uh, first of all... No tak nejprve bych chtěla říci, že s vámi souhlasím, že je ještě velice brzy a že se tím budeme ještě hodně zabývat eh, a právě tak vy v rámci širokého mandátu vašeho výboru. A k té konkrétní otázce, Eh, zpětné získání prostředků z belgického schématu už začalo. Stále ještě je ve velice rané fázi, protože je tam více než 30 případů, které je potřeba projít a upravit jejich eh, daňový účet, aby se zjistilo, kolik má doplatit každá firma. My spolupracujeme s belgickou vládou ale je to složitější než Fiat nebo Starbucks, protože těch společností, eh, které jsou v tom zapojeny, je celá řada. Pokud jde o zveřejnění seznamu společností, o tom jsme diskutovali s belgickou vládou a mé stanovisko je takové, že některá jména už byla zmíněna v médiích. A podle mého názoru by pro každou firmu bylo dobré vědět, eh, které firmy to vlastně jsou. Protože když to nikdo neví, pak jsou podezřelí všichni z toho, že oni na tom seznamu taky jsou. Proto o tom diskutujeme s belgickými orgány. E, ještě jsme se nedohodli, ale doufáme, že se dohodneme. Za druhé, e, pokud jde o to doplácení, tak využijeme nástrojů, které nám dává Lisabonská smlouva. Jestliže rozhodnutí komise není implementováno, eh, pak eh, začne eh, řízení pro porušení předpisů. Děkuji. Za frakci FDD Marko Zany. Děkuji, pane předsedo, děkuji paní komisařce za toto setkání s námi. Já mám dvě řady otázek. První se týká přijímaných opatření vůči firmám, které komise prošetřuje. Mám na mysli Google. Víme, že komise jej teď prošetřuje kvůli jeho působení ve Velké Británii. Je tam tedy podezření na daňový únik ve Velké Británii. Potom jsou, potom jsou tam další věci, které se týkají hospodářské soutěže, ne tedy zrovna daňových úniků, ale víme, že od roku 2014 Google přesunul 11 miliard eur zisku, především z evropských operací, na Bermudy. A tomu umožnilo ušetřit na daních téměř 2 miliardy eur. Zajímalo by mě, zda komise bere v úvahu nebo zohledňuje vyšetřování v této oblasti, za o něm uvažuje, zda už podnikla nějaké kroky v této věci. Druhá otázka se týká zpráv pro jednotlivé země. Viděli jsme francouzskou zkušenost, zkušenost francouzských bank, některé z nich byly zde na slyšení a ukázalo se, že toto reportování country by country funguje. Francouzské banky byly první, které sice neúplně, ale přesto jako první zveřejnili tyto informace ve svých bilancích a to umožnilo některým združením vydat velmi zajímavé zprávy s informacemi, které jsme předtím neměli a které by mohly být využity také takovými orgány, jako je komise a další, které se zabývají vyšetřováním. pilotní projekt reportování podle jednotlivých zemí pro banky by tedy měl být implementován nad rámec toho, co je obsaženo v současném návrhu. Pokud je o Panama Leaks, tak k tomu mám dvě poznámky. První se týká role USA. Vzpomínáte si na dopis který se týkal eh, amerických podniků, jejich eh, možná příliš eh, složitého odsuzování. Zajímavé všem je, že z těch prvních jmen, které unikly v rámci Panama Leaks, zde není žádný americký podnik, žádné americké jméno, takže mě by zajímalo, jakým způsobem se to podle vás propojuje, jakou roli sehrávají Spojené státy v boji proti daňovým únikům i v souvislosti s tím dopisem, který jsme dostali a připadá mě to podle mě dost nevhodné. Děkuji. Prosím, kolegové, neklejte příliš dlouhé otázky, pokud chcete úplné odpovědi. Prosím. No, já si myslím, že by mi to prošlo velice snadno, kdybychom stopovali čas. A to jsou tři velice důležité otázky. Za prvé, jsme v kontaktu s britskými úřady, pokud jde o daňové vyrovnání Google. Zatím je stále ještě brzy, takže nemůžu hovořit o dalších krocích. A nechci předvíhat událostem, ale jak jsem říkala, jsme v kontaktu. Pokud také o zprávy po jednotlivých zemích, tak eh, myslím, že právě z iniciativy parlamentu se tyto zprávy staly součástí legislativního procesu ve finančním sektoru. Bylo to v době po eh, finanční krizi, když právě vrcholila a podle mého názoru je to velice dobře, protože se to stalo vlastně eh, pákou, která umožnila mnohem pozitivnější přístup k zprávám po jednotlivých zemích i v ostatních ekonomických sektorech. A je vidět, že je, je, velice užitečné pro firmy, když eh, plní stávající pravidla a nepodávají zkreslený obraz situace v tom kterém sektoru. Takže z tohoto ohledu jde o velice pozitivní kroky a já doufám, že zjistíte, že jsme to měli na paměti při návrzích, které budou brzy podány v rámci eh, debaty a veřejných konzultací. K poslední otázce toho zaujetí amerického, tak tady je důležité si uvědomit, že sdílíme stejné cíle. USA jsou stejně aktivní jako Evropská unie, pokud jde o přesouvání zisku v rámci OECD a e, projekty proti e, erozi daňového základu, e, pokud jde o projekty G20 a další a podporu chování, které umožňuje lepší zdanění. Tak to jsou důležité cíle, které máme společné. A ještě jednu větu, pane předsedo. Pro americkou firmu je velice důležité vědět, že jejich evropští konkurenti nezískávají selektivní daňovou výhodu. Tady nejde o nějaké zaujetí proti USA. To je otázka eh, hospodářské soutěže, protože pokud existují selektivní výhody, tak eh, pro všechny firmy, americké i evropské, je to problém. A z tohoto pohledu je potřeba se na to dívat. A v posledních 15 letech jsme učinili 150 rozhodnutí e, o doplácení daní a pouze několik málo z nich byly americké společnosti. Média udržují jisté napětí ohledně těch odhalení, která zveřejní v následujících dnech a týdnech a bylo by dost překvapivé, kdyby v Panama Papers bylo jen málo amerických aktérů. Gerov Almans. Děkuji, eh, pane předsedo. Eh, paní komisařko, eh, já bych se ještě navázal na otázku španělského kolegu, kolegy v případě Belgie. Já myslím, že máte dobré vztahy s belgickou vládou, ale ta komunikace v Belgii je úplně jiná. Ministr financí eh, eh, podává odvolání proti vašemu rozhodnutí a minister financí Van Ortfeld, náš bývalý kolega, říká, udělám všechno, abych se vyhnul tomu, aby nadnárodní firmy musely eh, splatit 700 milionů zpátky. Oni mají stranu NVA v parlamentu a ta je největší tady. A ta říká, to je naprostý nesmysl, ta opatření. Je to neoprávnění, neoprávnění útok Evropské komise na belgický fiskální systém. Tolik tedy, tedy minister financí není tak přesvědčen jako vy a říká, že že dopady pro dotyčné podniky budou eh, obtížné a já udělám všechno, abych, co je nezbytné, abychom se vyhnuli eh, tomu, aby to opravdu muselo být splaceno. A eh, Dále říká, že ta rozhodnutí nejsou oprávněná a vysvětluje i další kroky po odvolání. Pak může říkat, že bude ještě dovolání a potom No, můžete dále jednat s Belgii. Takže vaše eh, první odpověď eh, mi přišla příliš pozitivní. Já si myslím, že ta skutečnost je tak trochu negativní. A Belgie v té politické komunikaci tady uvnitř eh, v zemi i v parlamentu prostě popírá a prostě vy říkáte, že je to star, dávna evropská mm, v jurisprudence tohleto, eh, prostě, že eh, to automaticky ženské státy budou eh, přebírat, ale tak to vůbec nemusí být. Tak to je moje první otázka. A potom, jak se chovají, jaký je poměr tohoto dodržování těch vašich rozhodnutí mezi členskými státy malými a většími Tak, já mám zkušenost s tím, že můžeme mít dobré pracovní vztahy, aniž bychom spolu souhlasili. To si myslím, že spolu nějak nesouvisí. A podle mého názoru je dobré, že samozřejmě můžete, můžete nesouhlasit a požádat soudy, aby prověřili určité rozhodnutí. Nicméně odvolání se vůči rozhodnutí komise nijak nespožďuje eh, ten proces eh, doplácení. Ten probíhá i když eh, se odvoláte. Proto spolupracujeme s belgickými orgány. Tak, jako to bylo v Lucembursku kdy zdanění Fiatu bylo na určitém účtu, potom tedy odvolání probíhá, nicméně to narušení trhu bylo odstraněno. Což je, myslím, velice dobrý způsob, jak to řešit. Odstraníme narušení trhu, potom půjdeme k soudu a potom mohou existovat, i když spolu nesouhlasíme, velice dobré pracovní vztahy. Pokud jde o načasování, to já nevím, je na soudech, jak rychle budou postupovat. Já samozřejmě doufám, že budou postupovat co nejrychleji, protože je velice důležité, aby se eh, tento problém urovnal. Podle mého názoru eh, tady je velký zdroj eh, inspirace a ponaučení pro další členské státy. A k té vaší otázce na velikost členského státu. Jak už jsem říkala, my zkoumáme všechny členské státy. Zjišťujeme, že některé z nich eh, nemají žádná daňová rozhodnutí. Hodně členských států eh, je udílí podle pravidel a v několika členských státech jsme nalezli důvod ke znepokojení. Přitom nás nijak nezajímá velikost té země. Zajímá nás daňové rozhodnutí jako takové. To je podle mého názoru naše povinnost. Merci. Oui, ce que l'on constate. Děkuji. Obecně zde vidíme, že velké podniky velkých členských států jsou v úzkém vztahu, aby dosáhly velkorysé interpretace daňových zákonů u menších členských států. Za EPP Andreas Schwab. Frau Vorsitzende, Frau Kommissarin. Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, já začínám druhé kolo, už toho bylo hodně řečeno, tak já bych chtěl položit otázku trošku z jiné strany. Eh, vy jste ve svém úvodu řekla, že vlastně máme už poměrně dlouhou eh, judikaturu, pokud jde o spolupráci členských států eh, s komisí v daňových otázkách. Máme judikaturu, které, podle které daňové otázky se mají projednávat úplně stejně jako otázky subvencí. A vy to vidíte optimisticky, že ta skupina na vysoké úrovni přinese něco dobrého. E, rozdíl, daní, rozdíl u daní je ten, že se můžeme ptát poněkud přímněji než u ostatních otázek hospodářské soutěže. Členské státy, jak už řekl můj řečník, nejsou tak ochotné spolupracovat jako v otázce hospodářské práva hospodářské soutěže. Mohou být donuceny ke spolupráci. E, odkud tedy berete ten optimismus? cyklus? To není eh, provokativní otázka, ale zcela upřímně míněná otázka. Kde berete ten optimismus, eh, že v příštích letech se spolupráce v Evropě v daňových otázkách zlepší? Protože z právního hlediska situace je, jaká je a my bychom se neměli dopouštět spekulací. Eh, máme-li nějaký důvod k nadějím, tak je třeba podložit ho argumenty a ty bych od vás chtěl slyšet. Za druhé, vy neustále používáte mezinárodní základy, jako je arm's length princip a e, další, e, ale už i komise e, pochybuje o tom, zda tyto zásady, které jsou velice obecné, mohou být používány dlouhodobě, protože zkrátka připouští příliš mnoho výkladů. Mohla byste k tomu ještě něco říci? Děkuji vám. Děkuji, prosím. Ty zásady, ty principy eh, OECD jsou tady velice na místě. Je jich několik a my máme povinnost využívat ty principy, které platí pro určitou situaci. Ne ty principy, které, o kterých se domníváme, že nejlépe odpovídají našim přáním. To jsou dvě různé věci. Což znamená, že i potom bude určitý prostor pro kontrolu státních pomocí. E, I poté, co principy OECD budou platit ve všech členských státech Evropské unie a budou implementovány všude stejně. Protože je zapotřebí zajistit, e, aby byla používána ta metoda, která odráží realitu trhu. A to je velice dobré si ozřejmit. Pokud jde o ten optimismus, já se samozřejmě vždycky snažím tak trošku kompenzovat svou přirozenou povahu, ale myslím si, že několik věcí tady ukazuje správným příznivým směrem. Za prvé veřejná debata o daních. Ta si myslím, že je velice důležitá, protože eh, nic nemotivuje vlády a podniky více než jejich voliči a jejich zákazníci. A ti teď kladou otázky a dožadují se něčeho. To je naprosto zásadní a je to velice pozitivní je to velice pozitivní účinek mimo jiné i těch panamských dokumentů. Zase se to vrátilo do středu pozornosti. Za druhé, došlo k reálným změnám. Evropský parlament a rada schválili novou legislativu a schvalují nové eh, legislativní akty mnohem rychleji, než tomu bylo dříve. Když mělo Dánsko předsednictví, snažili jsme se eh, urychlit některé návrhy v oblasti daní. A někdo mi řekl, že na to můžu rovnou zapomenout. Že údajně to, jak to chodí, se nikdy nezmění. Jenže víte, ono se to změnilo. Změny tedy nastávají a já jsem eh, si přečetla v jedné reportáži o Panama Papers eh, o o protokolech ze schůzí bank, eh, kde se píše, že offshoreové firmy jsou slepá ulička, že takhle to nemůže dál pokračovat. Takže i cynikové musí vyvážit riziko, že jeho hodnota se sníží tím, že v uvozovkách ta hodnota vzroste tím, že se minimalizuje zdanění. E, podle mého názoru e, už máme určité nástroje k tomu, aby nastala reálná změna. A pokud e, Evropský parlament, Rada i komise si uchovají své tempo, pak můžeme něčeho dosáhnout. Ne zítra, za týden ani za rok, ale musíme nepolevovat v koncentraci. Děkuji Ana Gomeš za SND. Ano, je pravda, že Panama Papers eh, nepřinášejí nic nového, jenom jména jsou nová, to schéma je staré. My už jsme věděli z LuxLeaks, ale i z dalších, ze seznamu Lagarde, a podobně, eh, o podobných věcech. A já se ptám, jak můžeme zjistit, co vlastně komise udělala. Já například už velice dlouho eh, Eh, trvám na tom, aby mé úřady nějak reflektovaly na seznam Lagardové. Nicméně daňové orgány neudělali vůbec nic, ty seznamy nebyly ani zveřejněné a mě by zajímalo, co komise dělá. Komise byla součástí trojky, eh, která sebrala stovky eur eh, malým důchodcům, střadatelům v rámci svých programů a mezi tím naše vláda udílela obrovské daňové výjimky a daňové prázdniny a bylo jim úplně eh, jedno, že jsou to lidé, kteří jsou na seznamu Lagardové a dalších. Já jsem psala komisi i té předchozí mnohokrát a snažila jsem se zjistit, co vlastně komise dělá proto, aby členské státy skládaly účty ze svých eh, jednání v rámci schémat, které jsou předchůdci tomu pan, toho panamského. Mohu vám říci, že má země, eh, Portugalsko, je mezi těmi 23, eh, které praktikují daňová rozhodnutí. Eh, je to patrně prostřednictvím daňových prázdnin a daňových výhod a je to všechno v naprosté tajnosti. Já bych vám chtěla poděkovat za to, že, že jste zareagovala na můj dopis na vaši adresu. Nicméně dočkáte se vy nějaké odpovědi od Portugalska, pokud jde o e, vyšetřování případných porušení pravidel státní dotace, protože předchozí vláda neposkytovala vůbec žádná informa- žádné informace. Je to s novou vládou nějak lepší? A konečně poslední otázka. Apple Existují informace o tom, že jste se setkala 21. ledna s Timem Coxem. To potvrdili eh, vaše, eh, vaše podřízení. Tak prosím, ujistěte nás, že není na stole žádná dohoda mezi Evropskou unii a Applem. Protože proč jinak by pan Tim Cox s vámi chtěl mluvit? No to je přísně tajné a soukromé. Prosím, paní komisařko. Na tu první otázku se mi velice špatně odpovídá. protože se mi velice těžko srovnává, jaká byla situace dříve s tím, jak přistupujeme k problémům dnes. Těžko se mi to srovnává. My jsme zatím udělali to, že schromažďujeme uniklé údaje a kompiláty informací a využíváme je k účelům našich vyšetřování. Víme samozřejmě nejen, kde začínají naše pravomoci, ale i kde končí. Některé ty e, případy byly e, trestným činem podle národního trestního práva, proto příslušelo místním policejním orgánům a soudům, aby je prošetřovali případně spolu spolupracovali na evropské úrovni. Nemám konkrétní informace o Portugalsku. Což znamená, že nemám žádný problém s tím, že bychom od nich nedostali informace. Ať už seznam daňových rozhodnutí nebo konkrétní daňová rozhodnutí s konkrétními firmami. Takže tady zatím všechno v pořádku. Jak už říkal pan předseda, schůzky jsou soukromé. Ale obecně, pokud jde o státní pomoc, tak to je velice jednoduchá a přímočará záležitost. Tady jednáme s členskými státy a snažíme se zhodnotit, zda ten, který členský stát poskytl selektivní výhodu někomu. Někdy samozřejmě jednáme i s tou firmou, abychom získali informace a e, pak pokládáme otázky, zda ta a ta informace je je pravdivá nebo nepravdivá, ale pokud zjistíme, že členský stát ilegálně udělil selektivní výhodu, eh, pak je potřeba tu výhodu zpětně vykompenzovat. A to je, to je matematika, to jsou počty. Jde tady o to, v kterém roce to začalo a tak podobně. Nicméně je to otázka členského státu a toho, jak vypočte vlastně ty uh, ušlé daně v rámci té daňové výhody, pokud, to, pokud je dokázáno, že k ní došlo. Děkuji a poslední řečník Gunnar Hockmark za EPP. Děkuji. Děkuji za tuto diskusi. Já jsem přemýšlela o tom, co zde bylo dnes řečeno, že je zde velký rozdíl mezi dvěma celi, celými třemi terabajty a 11 gigabajty. To, o čem jsme diskutovali v případě Panama, znamená, že je to mnohem širší spektrum. Je to obrovský rozdíl mezi různými modely pro vnitřní stanovování cen pro evropské společnosti. Jde o celou řadu věcí, ale rozhodně by to tedy nemělo být eh, praní špinavých peněz. A myslím si, že to potrhuje nutnost eh, toho, že ty věci musíme vyřešit a nesmíme směšovat jednu věc s druhou. Některé z těchto věcí jsou sami o sobě ilegální a je třeba, aby je právní orgány vyřešily. A jiné z těchto věcí jsou otázkou národní politické kompetence. Některé z nich zdůrazňují potřebu globálního přístupu, protože když my v Evropě k tomu přistupujeme jedním způsobem, tak v USA, v Číně nebo v Rusku tomu přistupují zase úplně jiným způsobem a pokud to tak bude, tak budeme mít pořád mezery, rozdíly. A ti zlí tady pořád budou. A abychom mohli potírat kriminalitu a kriminálníky, tak nestačí jen mít dobré zákony, protože oni budou zákony nadále porušovat. Je třeba vybudovat právní rámec, ale my vytváříme právní rámec, který naopak bude přílišnou zátěží pro společnosti, které neporušují zákon. Důležité je, abychom nedělali všichni všechno a nehovořili všichni o všem, protože potom se nevyřeší nic. Takže je třeba to nějakým způsobem rozdělit a zajistit, aby správná instituce řešila tu správnou věc. A pokud jde o vyšetřování Gazprom, co vám říká pana Malík o transparentnosti Gazpromu? Děkuji, paní komisařko. Ta poslední otázka, na tu nemohu odpovědět, protože odpověď neznám. Možná jednou ji znát budu, ale zatím ne. Druhá věc. Myslím si, že je to velmi důležitá pozva, poznámka a proto také mám velké očekávání od práce tohoto výboru, protože vyřešit věci, rozdělit je, zaměřit se na to, co můžeme změnit my tady v evropském legislativním procesu a co je třeba udělat ve vztahu s jinými jurisdikcemi na mezinárodních fórech, to je podle mě jeden z nejdůležitějších klíčů ke změně. A také je třeba, aby ty věci, které jsou zcela jasně nezákonné, praní špinavých peněz a tak dále, tak tam musí svou roli sehrát policejní orgány. Pokud je vaším obchodním plánem dělat nelegální obchody, tak se pouze posunete do další úrovně, ale my musíme tu legislativu nastavit tak, aby to bylo komplikovanější. V minulosti byla přijata legislativa, která se týkala příjmu jednotlivých osob a, a tím se zkomplikovalo odvádění přímo do zahraničí, nebo tedy potom jejich eh, opětovné převádění do Evropy. Takže já si myslím, že pokud budeme postupovat tímto způsobem, tak eh, se nám podaří věci změnit. Bude to velmi složité, bude to dlouho trvat. Nicméně je třeba se na to zaměřit a potom té změny dosáhneme. Děkuji. Tím jsme vyčerpali seznam zapsaných řečníků a já poprosím naše spoluspravodaje, aby vyvodili závěry z této velmi zajímavé výměny názoru. Já, paní komisařko, z těch informací, které jste zde uvedla, jsem si vyvodil to, že chcete uspořádat v červnu schůzku se senior tax experts kde se bude hovořit také o výsledcích šetření těch stovek daňových rozhodnutí na základě pracovního dokumentu, kdyby byl tento pracovní dokument ve své první verzi k dispozici, to o něco dříve byli bychom za něj velmi vděční. Jepe? Já také za oba zpravodaje chci poděkovat paní komisařce Vestager za tuto rozpravu, za tuto velmi zajímavou výměnu názoru. Stejně jak říkal předseda, já si myslím, že otázka transferových cen a dohod v této oblasti, to je pro nás velmi důležitá věc, kterou musíme sledovat. A mezi těmi podniky, které šetříte? Je tam nějaká společná věc, nějaký společný znak, který jste identifikovala? To je tedy první věc. A druhá věc, jsou zde nějaké vzorce platné pro ty země, které jsou do těchto dohod o stanovování transferových cen zapojeny, protože my se díváme také na zodpovědnost jednotlivých států. Před dvěma týdny jsme zde měli na slyšení zástupce různých evropských bank. Teď je zde požadavek podávání zpráv podle jednotlivých zemí a zazněla zde velká podpora. Myslíme si, že by bylo dobré, kdyby to bylo platné pro všechny nadnárodní společnosti, nejen v Evropě, ale i mimo Evropu, ve všech zemích. A za třetí, jak zde v rozpravě zaznělo, i diskuse o tom vybírání peněz, které nebyly vybrány, například v tom belgickém případě. Tam byste neměli být odměněni jako země, která nejdříve tedy udělala něco nezákonného a potom získala zpět peníze, které tedy na daních i předtím nebyly vyplaceny. Takže bychom měli pracovat společně na tom, abychom našli řešení, aby to mělo důsledky nejen pro firmu, ale i pro tu zemi, která byla součástí této nelegální daňové dohody. Aby nejen prostě dostala ty peníze, které, kterých se vlastně v té první fázi vzdala. Děkuji. Ještě paní komisařka, prosím. Jenom uh, takovou myšlenku k uh, té otázce uh, zpětného vymáhání prostředků. Je velice důležité, aby byla obnovená hospodářská soutěž. Aby uh, opravdu eh, byly rovné podmínky pro podniky, takže pokud někde byla udělena daňová výhoda, tak je třeba ji vrátit. A jak říkal pan Anemans, eh, belgický minister financí, eh, tomu se očividně nelíbí takovýhle dáreček. Vůbec ne. Dokonce bude žalovat, aby to neproběhlo. Takže v určitém smyslu je myslím zřejmé, že to působí tak, že členský stát, který má nějaký vztah s firmou prostřednictvím rozhodnutí, očividně eh, chtěl udělat to, co udělal. Takže eh, možná, že je tady ještě trošku širší otázka toho vracení státní pomoci, než eh, je zřejmé. A opět, teď už je to otázka smluvní, není to jenom otázka hospodářské soutěže. Myslím si, že tu debatu bychom měli vést, ale Hlavně jde o to, aby se už nevraceli eh, prostředky v, nebo nevraceli daně v rámci eh, tedy těch daňových rozhodnutí. Čili to je otázka těch jednotlivých pokynů, které vydáváme samozřejmě. S panem předsedou a se zpravodají eh, se shodneme v řadě věcí. Já jsem třeba byla svědkyní toho, že firmy, kde, u kterých máme obavy, že uh, s nimi je zacházeno selektivně, to znamená, že dostávají selektivní výhody. Prostě, prostě e, chtějí platit méně daní, ano, jsou z každého sektoru, některé jsou, všechny jsou velké, některé jsou hodně velké, některé ne tak velké. A u každého sektoru je to jinak. A každopádně všechny se snaží snížit nějakým uspořádáním e, svoji daňovou povinnost. Já si myslím, že tady vidím určitou obecnou eh, snahu a, a vůli eh, dosáhnout toho, to společného cíle. Děkuji, paní komisařko. Eh, jedním z důvodů optimismu, jak se na to ptal Andreas Schwab, který už tady není, je, že dnes po LuxLeaks a všech dalších, po Panama Papers, Žádná globální firma se nemůže dovolit uh, eh, si nechat zkazit jméno, pokud jde o placení daní. Například u uh, chytrých telefonů jsou dvě globální firmy. Já nebudu jmenovat, ale všichni je znají. Pokud jedna hm, bude mít poškozené jméno, pokud je o placení daní, a ta druhá a bude vzorným žákem, tak by se ta, eh, eh, ten špatný žák dostal do eh, nemožného postavení. Takže. Děkuji, paní komisařko. Budeme i nadále v úzkém kontaktu, především proto, abychom si vyměňovali informace ohledně toho, jaké ponaučení si z toho máme vyvodit, o těch vyšetřováních, která už vedete, o Panama Papers a o dalším odhalení, které se objeví v tisku. Teď si uděláme krátkou přestávku, abych mohl doprovodit paní komisařku a poprosím zástupce bank, aby se usadili v první řadě. La séance est reprise. Budeme pokračovat eh, v naší schůzi a já všechny prosím o klid. V této druhé polovině našeho odpoledního zasedání zde bude paní Brigitte Bom, ředitelka, daňová ředitelka Deutsche Bank. Já vám děkuji za to, že jste přišla a pan Grant Jameson, mezinárodní daňový ředitel skupiny Royal Bank of Scotland. I já vám děkuji za to, že jste přišel spolu se svým kolegou. Oběma našim hostům bych rád řekl, že výběr bank které jsme se rozhodli pozvat na slyšení, na tuto vyměnu názoru, proběhl na základě objektivních eh, kritérií souvisejících s jejich velikostí. Starali jsme se o to, aby ten panel pozvaných eh, banka eh, reprezentoval většinu zemí Evropské unie, takže Právě proto zde máme dnes tyto dvě banky, i když jsme se ve Financial Times dnes dopoledne dočetli, že Deutsche Bank už není světovou výčkou, ale teď je na pátém místě. Před vámi jsme tady měli slyšení z BNP Paribas, Credit Agricole ING, Unicredit, Santander, Nordea a UBES. A dnes jsme pozvali vás, protože vám nevyhovovalo to původně navrhované datum. Takže uděláme s vámi to tež, co jsme udělali s těmi předcházejícími bankami. Budete mít pět minut na úvod, každý z vás, a potom dáme slovo mluvčím jednotlivých frakcí, to znamená 12 našim členům a potom na základě naší tradice pokud se vystoupení našich členů bude týkat pouze jedné banky, tak eh, budeme uplatňovat stejnou metodu, jako jsme uplatňovali u paní Vestager, pět minut na otázku a odpověď. Pokud ovšem eh, se chce tázající obrátit na obě dvě banky, buď dá každé bance jinou otázku, nebo jim položí stejnou otázku, ale bude chtít odpovědi od obou bank, tak v tom případě budeme mít dva tříminutové sloty. A já prosím eh, tazatele, aby omezil svůj čas na položení otázky na jednu minutu, aby měli naši odpovídající vždycky dvě minuty na odpověď. Děkuji a jako první má slovo paní Bom. Máte slovo na pět minut. Vielen Dank. Damen und Herren, Děkuji, eh, dámy a pánové, pane předsedo. Já vám děkuji eh, za eh, pozvání a těším se na věcnou debatu o věcech, jako je BEPS a, a na daňová transparentnost. Já jsem Grbite Bon a zodpovídám za celosvětové e, zdanění e, Deutsche Bank. A teď bych hovořila anglicky, tak abychom si lépe rozuměli. Já věřím, že němečtí zástupci e, to budou považovat za přijatelné. Nejdříve něco k eh, Deutsche, eh, Deutsche Bank. Jako Evropská univerzální banka, už nejsme číslo jedna, bohužel, Deutsche Bank eh, je německá přední banka a má centrálu ve Frankfurtu. Máme, mm, provozujeme činnost v 70 zemích, máme asi 700 konsolidovaných subjektů. Jsme retailová, komenční i investiční banka a, a poskytujeme podporu zákazníkům v obchodních aktivitách. Procházíme změnami a naplňujeme svůj vlastní strategii 2020. Chceme být jednodušší a efektivnější tím, že se zaměříme na trh, produkty a klienty, a u kterých jsme, můžeme lépe uspět. Chceme se technologicky modernizovat, abychom byli méně mm, abychom měli menší eh, riziko, chceme být také lépe kapitalizováni a lépe ukázání v eh, provozu své banky. Musíme eh, lépe pochopit identitu klienta a zavedli jsme kvůli tomu příslušné postupy. Mm, zavedli jsme robustní program podle německého práva proti praní špinových peněz, podle německého tedy práva a dalších práv jednotlivých zemí, kde fungujeme. Eh, zvyšujeme také efektivitu eh, našich eh, bezpečnostních mechanismů. Zaměstnanci dostávají prostřednictvím etického kodexu jasné pokyny ohledně toho, jak mají podnikat. V tomto kodexu jsou zásadní hodnoty, jako je bezúhodnost, trvalá v udržitelnost, disciplína a partnerství. Kodex eh, zdůrazňuje, eh, že banka bude eh, aktivním účastníkem boje proti finanční trestné činnosti a bude pomáhat tedy odhalovat neetickou obchodní praxi. Také se bude zabývat sociálním rozměrem své činnosti. A teď k úloze daňového oddělení banky. V prvé, v první řadě řádné eh, plnění daňového zákonodárství mm, je naším hlavním úkolem. Za druhé, eh, naše oddělení eh, posuzuje produkty a transakce, které banka provádí, aby byly v souladu s platným daňovým zákonodárstvím. Banka neposkytuje klientům daňové poradenství, nicméně součástí našeho procesu je snažit se, aby Eh, v příslušné transakce, které pomáháme eh, provést, byly prováděny eh, na základě legitimních předpokladů pro podnikání. Zdůrazňujeme tedy dodržování příslušných regulačních a právních požadavků a také se zabýváme úmyslem a duchem daňového práva, sociálním kontextem, ve kterém fungujeme a také a dobrou pověstí v tváři veřejnosti, tedy v očích veřejnosti i regulátorů a státu. Také se zabýváme, nebo chceme, abychom jednali v iniciativně zdvořile a včas. Pane předsedo, tolik tady k mému úvodnímu vystoupení a ráda odpovím na jakékoliv dotazy. Děkuji. Děkuji. Není dám slovo panu Jimsonovi na Pět minut. Děkuji vám. Eh, na úvod bych uvedl, že jsem eh, Grant Jameson a vedu v RBS daňové oddělení a jsem tady eh, s kolegou Graham Johnsonem, který vede mezinárodní zdanění. Nejdříve poděkuji výboru že jste nám dali eh, možnost se podělit o naše znalosti a zkušenosti. Vždycky eh, rádi budeme spolupracovat s parlamentem a pomoci mu, eh, pomůžeme mu zaměřit se na to, co právě tento výbor řeší. Nejdříve vám něco řeknu o naší bance, potom o naší daňové strategii a potom eh, k těm vašim otázkám, které projednáváte. Tak zaprvé, eh, pokud je o naši banku RBS, prošla eh, bezprecedentními změnami v posledních deseti letech. Po období rychlé expanze, včetně akvizice velké části ABN AMRO, ve finanční krizi v roce 2008 a po naší záchraně britskou vládou jsme se vydali na cenu, cestu, která znamená zásadní posun v naší kultuře a zaměření. Nyní máme tři e, franšízy zaměřené na, základ, na zákazníky a tam na to se zaměřujeme tedy v Británii, Irsku a Skotsku a chceme být silnější, jednodušší a, a postivější bankou. Budeme se zaměřovat na méně věcí, ale budeme dělat dobře. Hm. A budeme dělat se zaměřovat na nízkorizikové eh, transakce retailové v Británii a v Irsku. V roce 2015 přes 85% našich výnosů bylo z Británie. Máme 17 eh, milionů eh, zákazníků v Irsku a přes milion v, pardon, v Británii a přes milion v Irsku. Máme nejvíce malých a středních podniků mezi svými zákazníky v Británii. Z globální banky jsme se stali jednodušší eh, bankou zaměřenou na eh, Británii, lokálněji tedy. Restrukturalizujeme se neustále. Eh, odešli jsme z některých trhů, zásadně jsme omezili tedy svou mezinárodní přítomnost, naše aktiva a posílili jsme své, svůj kapitál. Eh, náš eh, racionalizační projekt eh, probíhal ve všech jurisdikcích v roce 2008 po akvizici části ABN AMRO. Jsme měli přes 2000 ceřních společností a teď jsme to snížili na nějakých 800 a i nadále to chceme snižovat. Teď k strategii. RBS uh, s k eh, daným otázkám staví odpovědně podle eh, zákonu eh, ve zemí, ve kterých funguje. Od roku 2009 se, se zavázali dodržovat daňový kodex britské vlády, který nás zavazuje tedy naplňovat nejenom na literu, ale i ducha daňového zákona. A chceme toto implementovat globálně. Ten kodex je základem našeho vnitřního řádu pro daňovou politiku. Například podle některých jeho principů RBS nebude usnadňovat zákazníkům nebo sobě samotné vyhýbání se daním. Ehm, pracujeme s, jako daňové oddělení s eh, kolegy z eh, finanční kriminality tak, abychom bránili eh, daňovým únikům. Nebudeme zákazníkům usnadňovat transakce, které již jediným cílem je získat daňovou výhodu. Zásadně jsme investovali do zaměstnanců i do systému tak, abychom mohli naplňovat požadavky FATKA a Eh, eh, povinnosti k výměně informací podle eh, obecného obecné normy pro podávání zpráv OECD. Závěrem eh, bych uvedl, že i když eh, jsme stále více eh, banka zaměřená na Británii, i tak budeme fungovat v zahraničí a nebudeme používat ale daňové ráje nebo nízkodaňové jurisdikce k odvracení zisku, odklánění zisku. Máme politiku nulové tolerance vůči daňovým únikům a nebudeme v tomto pomáhat ani zákazníkům. Podporujeme opatření, jejich cílem je dosáhnout větší daňovou transparentnost. V roce 2014 jsme vydali zprávu po jednotlivých zemích podle CRD 4 a naše zpráva o udržitelném rozvoji eh, v roce 2015 vyjde teď na konci dubna. Eh, vítám větší eh, konzistentnost a proto eh, taky vítáme tedy e BEPS, eh, který naplňuje v roce 2016. Eh, máme omezené daňové poradenství pro naše klienty, ale jenom nabízíme plánování, které je v duchu a liteře zákona a jinak klientům ani nadnárodním firmám neradíme ohledně daňové strategie k optimalizaci daní nebo eh, jim usnadňujeme transakce, eh, které eh, by k tomuto měly vést. Vítám vaše otázky. Děkuji, pane řediteli. A nyní za frakci EPP dávám slovo paní Danutě Hübner. Děkuji, pane předsedo. Já mám dvě oddělené otázky na oba zástupce obou bank. Začnu nejprve z Deutsche Bank. Chtěla bych se vás zeptat v kontextu zdaňování bonusů, ale i obecněji, protože v případě daňových rozhodnutí a dalších na poli zdanění eh, známe určité případy, kdy je značný rozdíl mezi tím, co je legální podle zákona určité země a tím, co je morálně přijatelné ve společnosti. A umím si představit, že pokud dochází k obcházení zákona, pak to znamená, že zákon není uspůsobený k potřebám těch subjektů, které jsou jim regulovány. A mě by zajímalo, jaká by byla vaše doporučení k zdanění eh, bonusů, eh, tak tak, aby bylo férovější a efektivnější? Nebo obecněji, myslíte si, že je možné nastavit daňový zákon takovým způsobem, aby bylo méně těch situací, kdy dochází ke konfliktu mezi těmi dvěma principy? Děkuji, takže to byla otázka pro Deutsche Bank. Dvě minuty. Pokud jsem pochopila otázku správně, tak má dvě otázky. E, za prvé se to týká e, transakcí, o kterých už jsme se zmínili. Podle našich stand, vlastních standardů hodnotíme e, transakce z hlediska legálnosti i sociálního kontextu. Já nevím, jestli hovoříte o některých systémech bonusů, o kterých se hovořilo v tisku a které se týkaly transakcí, anebo jestli je to kompenzační zvláštní systém eh, od roku 2004, kdy britský nejvyšší soud nedávno vydal rozsudek proti Deutsche Bank. Z dnešního pohledu už bychom taková, takovéto systémy neprovozovali vzhledem ke kontextu, ve kterém dnes operujeme. Eh, dobře, eh, děkuji. V tom případě se zeptám Royal Bank of Scotland. V kontextu eh, vašich investicí do vysokoprofilových filmů, eh, o kterých se můžeme hodně dočíst, tak pokud to správně chápu, eh, využíváte daňových odpočtů, zároveň ale vlastně neplatíte žádné výrobní náklady, takže neriskujete ztráty. V tomto kontextu ref Reforma režimu zdanění duševního vlastnictví je pro vás jistě důležitá. A mě by zajímalo, co byste eh, mohl říct k tomu, eh, jaký je váš názor na eh, přístup OECD, kdy lze udělit daňové prázdniny v případě, že je tu vazba na, výzk- na výdaje do výzkumu a vývoje. Je tento přístup dostatečný, abychom se vyhnuli zneužívání eh, patentových boxů? Děkuji, pane řediteli, prosím. Děkuji. Pokud jde o eh, ty filmové transakce, o kterých jste se zmínila, tak eh, tyto transakce proběhly v roce 2006 a 2007 a eh, v té době to byly legální transakce, které nám umožnily eh, daňový odpočet, nikoli daňovou výhodu. My jsme diskutovali o této transakci s britskými daňovými orgány a ty nám je schválili. Pokud jde o legislativu obecně, my jsme pro jasnost pravidel v rámci jakékoliv legislativy, jak už jsem říkal ve svém úvodním projevu. Podepsali jsme etický kodex, kterým jsme vázáni a potažmo jsme tedy vázáni duchem i literou zákona. což řídí veškeré naše působení v současném prostředí. A ty transakce, ty historické transakce, byly přijatelné v jiné éře, když byly legální a nebyly by přijatelné eh, nyní, kdy naše organizace ví, že nejsou v duchu e, zákona. A pokud jde o novou legislativu, tak k tomu bych chtěl říci, že e, bychom rádi usilovali o jasnost pravidel a e, o to, aby bylo možné uplatňovat daňové výhody tak, jak byly zákonodárcem zamýšlené a e, aby to nevedlo k tomu, že klienti budou se snažit zmaximalizovat své výnosy, tak jak to nebylo zamýšleno. Děkuji. Nyní má slovo Jete Kofot, který je členem frakce SD a zároveň také spoluspravodaj. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl položit otázku oběma přítomným bankám. Vy všichni znáte už Panama Papers, takže celý bankovní sektor je nyní podezřelý v očích veřejnosti. Jakožto někdo, kdo usnadňuje ilegální daňové uniky a agresivní daňové plánování. A já si myslím, že je ve vašem vlastním zájmu eh, vyvrátit eh, jakákoliv křivá obvinění vašich bank. Eh, proto jsem rád, že tu jste a rád bych vám dal příležitost odpovědět na velice jasné otázky. Za prvé, jsou vaše společnosti, jak, mají, jak, mají vaše společnosti jakékoliv vztahy s firmou Musak Fonseca, s Panami nebo jakoukoliv jinou společností. Vy říkáte, že už neposkytujete daňové poradenství, nicméně eh, spolupracujete s advokátními kancelářemi v, v těchto otázkách? Eh, za druhé, Pomáhají vaše společnosti eh, klientům zakládat offshoreové účty v Panamě nebo dalších daňových rájích? To jsou dvě velice jasné otázky, prosím. Děkuji. Takže stejná otázka pro oba zástupce. Nejdříve paní. So, uh, with respect... Tak eh, ta konkrétní otázka se týkala toho subjektu v Panamě, k tomu nemůžu e, nic konkrétnějšího e, říkat. Naše tiskové oddělení vydá formální prohlášení. E, podle mého názoru jde o velice důležité téma. Jak víte, my jsme rozšířili naše procedury zapojení klientů v rámci předpisů eh, o boji proti praní špinavých peněz. Pokud jde o daňové poradenství, my jsme nikdy neposkytovali daňové poradenství klientům. To my eh, nesmíme a neděláme to je běžné, že naši eh, klienti používají daňové poradce a daňové právníky, kteří jim poskytují poradenství. Pokud jde o tu třetí otázku, jestli si to pamatuji správně, tak ta se týkala toho, zda radíme klientům při zakládání offshoreových účtů a zakládání subjektů v daňových rájích. Eh, jak víte, my poskytujeme eh, offshore banking a to i eh, na místech, která byste možná považovali za daňové ráje. A máme klientské vztahy v těchto jurisdikcích. Neasistujeme klientům při daňových únicích ani jim neradíme. Máme velice přísná pravidla a pokyny, která tomu zabraňují v rámci naší organizace. Jepe? Eh, já bych to chtěl říci jasně, tu otázku. Takže vy máte vztahy s firmami, jako je Musak, Fonseca a dalšími advokátními kancelářemi, které pomáhají firmám zakládat společnosti například v Panamě nebo dalších daňových rájích. Já bych jenom se chtěl ujistit, že jste právě potvrdila, že se toho účastníte. Ne, já jsem řekla, že nemůžu nic říkat eh, ohledně konkrétních situací nebo konkrétních eh, poradcích, se kterými spolupracujeme. Vy jste se ptal? Ne. Já jsem se ptal na podobné společnosti, ne pouze na tu jednu eh, panamskou, ale i na podobné společnosti, které pomáhají zakládat tyto firmy v daňových rájích. Eh, jak dnes píše Süddeutsche Zeitung i The Guardian, eh, pak určitě víte, že obecně ne všechny entity v těchto eh, offshoreových lokacích jsou zakládány za ilegálními účely. Jak už jste sám říkal, my jsme, my, nebo jak už jsem já říkal, my usnadňujeme klientům procedury při zakládání subjektů v těchto místech z legitimních důvodů. Takže odpověď je ano. Pane řediteli. Tak já bych nejprve odpověděl na tu, odpově, na tu obecnou otázku ohledně e, daňových úniků. My máme velice striktní kontroly, abychom zabránili jakémukoliv usnadňování daňových úniků e, pro klienty. E, samozřejmě velice úzce spolupracujeme s kolegy během tohoto procesu a máme celou řadu rozšířených procedur v případě transakcí právník zákazník, tak, aby nedocházelo k usnadňování daňových úniků. To je naše východisko. A pokud jde o tu otázku, kterou jste položil eh, ohledně dnešních článků v tisku, My eh, máme eh, určité vztahy, nebo my máme určité trust, trusty, svěřence, který, kteří mají vztahy s těmito společnosti. A tato svěřenecká firma eh, byla nedávno omezena, zmenšena a upustila od aktivit, které provozovala dříve. Dříve sídlila v Ženevě a nyní v Jersey. Tato svěřenecká firma podléhá stejným principům a standardům jako celá naše skupina, pokud jde o e, daňovou politiku. A řídí se těmito principy, kterými je nevyhýbat se daním a neposkytovat klientům poradenství za tímto účelem. A tyto politiky tedy platí pro všechny eh, podniky v rámci eh, RBS. Pokud jde konkrétně o eh, Panamu, tak máme dva subjekty v naší skupině, které jsou v Panamě a v rámci naší strategie reorganizace obě tyto ceřinné společnosti budou časem uzavřeny v nejbližších 12 měsících. Odejdou z těchto zemí. A short question by Vice President. Krátká otázka pana místopředsedy. Deset vteřin. Jenom jednu otázku, jestli vám rozumím správně. Vy říkáte, že máte striktní kontroly proti uh, daňovým únikům. Co přesně děláte, pokud máte podezření, že váš klient se vyhýbá daním? Tak zase, my tady spolupracujeme s finančními kriminalisty, protože ten proces je primárně mimo naši kontrolu. Naše daňové oddělení poskytuje spolupráci a pokud získáme nějaké takové podezření, pak eh, pošleme zprávu o podezřelé aktivitě eh, zcela eh, legálním a zavedeným způsobem. Eh, já bych se chtěla zeptat Bridget Bom, zda ví o zprávě amerického senátu, která se jmenuje Zneužívání daňových rájů. Já myslím, že jsou dvě ty zprávy od senátora Levinga a tam se píše, že 98% firem, které vznikají v daňových rájích, eh, nemají žádný legitimní účel a slouží pouze k vyhýbání se daním. To je napsáno v té zprávě a mě by tedy zajímalo, jaké legitimní důvody vaši klienti mají k zakládání firm v daňových rájích. není mi známo, že existují takovéto zprávy. E, jak už jsem říkala, e, tam, kde operujeme, tam operujeme z legitimních obchodních důvodů. Provozujeme celou řadu eh, aktivit a obchodních operací v těchto zemích Například v jurisdikcích, jako je Guernsey, Delaware nebo Kajmanské ostrovy, tam je běžné zakládat strukturované entity, jako jsou eh, fondy eh, na cené papíry, kde investoři chtějí združovat své investice nebo diverzifikovat portfolia eh, aktiv. A pokud máte významné mezinárodní investory, pak tyto jurisdikce nabízejí finanční odbornost, a mohou tyto služby klientům, investorům poskytovat. To se běžně dělá z důvodu obchodního nebo podnikového práva. Děkuji, teď se vrátíme k seznamu řečníků, protože se nám do toho seznamu dostávají další kolegové. Pokud bude čas, budeme mít catch the eye. Pirko Ronanonen za EKR. Pirko. Děkuji, pane předsedo. Toto je otázka pro Deutsche Bank. Vaše investiční větev eh, sídlí v Londýně, tam zaměstnává asi 8 tisíc investičních a obchodních bankéřů. V roce 2014 eh, vaše banka měla ztrátu 2,2 miliardy eura ve Velké Británii a následně ve Velké Británii nezaplatila žádnou daň. Vaše banka také působila ve stejném roce v Lucembursku. Tam máte asi 600 zaměstnanců a podle médií jste měli zisk 549 milionů v Lucembursku. Takže to vypadá, že v Lucembursku jste měli poměrně dobrý fiskální rok a strašný ve Velké Británii. Mám pro vás dnes dvě otázky. Jedna. Kolik jste zaplatili daň v Lucembursku v roce 2014? A za druhé, jak to, že vaše působení v Lucembursku bylo tak ziskové v porovnání s mnohem širším působením ve Velké Británii? Děkuji. Děkuji, paní Bom. Děkuji za tu otázku. Uh, s radostí na ní odpovím. Jak jste správně řekla, ve Velké Británii máme podstatnou činnost v oblasti investičního bankovnictví v Lucembursku. A také máme tedy velký příspěvek eh, od jiných společností ve Velké Británii. Zatímco v Lucembursku pracujeme hlavně na správě aktiv a správě majetku. A také podpor, podporujeme naši vypučovací činnost v Lucembursku. Ve Velké Británii jsme prošli poměrně krizí. Jsou zde dva faktory, které v roce 2014 způsobily tu zprátu. Na jedné straně to je tržní prostředí a trhy obecně a také pravidla v Německu pro podávání zpráv pro jednotlivé země. Potom jsou zde také přeshraniční převody, které nebyly vypuštěny, které normálně tedy vypouštěny bývají. V roce 2014 mělo Lucembursko dobré provozní výsledky, výsledek eh, v roce 2014 eh, nebyl postižen eh, těmi turbulencemi na trhu. Pokud jde o daně, tak v Lucembursku je naše daně uváděna na 28% z roku 2014, to vidíte také ve zprávě country by country. Děkuji. A slovo má Fabio De Masi za GUE. Rád bych se zaměřil na Deutsche Bank, Deutsche Bank dnes potvrdila, že jste zasaženi Panama Leaks. Je tam Velká Británie, Hongkong eh, a také Lucembursko tedy místa, kde působíte. Před několik tý, několika týdny jsem se ptal na Panamu a vy jste říkala, že vlastně o tom nic nevíte a teď říkáte, že potřebujete se nejdřív eh, poradit se svými zákazníky. Takže já teď chci opravdu jasnou odpověď. Myslím si, že máte dost dobrý plat na to, abyste přišla sem a netvářila se jako, že nic nevíte a že nám nemáte co říct. Takže Zodpovězte ty otázky, které jste neodpověděla kolegům písemně, to je první věc. A druhá věc. Chtěl bych vědět, kolik peněz jste si dali stranou na soudní procesy, které se týkají vyhýbání placení daní, praní špinavých peněz a tak dále, dalších nelegálních praktik. Já když se dívám na údaje, které mám před sebou, co je vaším cílem vytvářet společnosti, které se pohybují na takovém poli, jako je dětská prostituce a tak dále, nebo co je vlastně vaším účelem? V roce 2009 a 2010 máme pět daňových rozhodnutí, které dostala Deutsche Bank. Kolik jste jich dostali od té doby a jak vysvětlíte, že v roce 2014 byl obrat 800 eh, milionů a téměř se zdvojnásobil do roku 2015. A konečně můžete nám také říci, kolik společností bylo vašimi klienty vytvořeno pro Fonseku. Děkuji. Um, please understand that I can tak jistě pochopíte, že nemůžu eh, poskytnout žádné eh, eh, podrobnosti k těm rezervám na právní záležitosti, nebo těm odložím. Ale pokud neděláte daňové úniky, tak by to byla nula. No, tak ta se se obecně na praní špinavých peněz a právní záležitosti. A, a tam, tam to prostě nemůžu jako konkrétně říct. Tak co nám chcete říct? také budu pokračovat o těch otázkách. Byla čtyři rozhodnutí, která se týkala našeho nemovitostního fondu. My hledáme daňovou jistotu v otázkách, kde eh, daňové zákonodárství tuto jistotu nepodporuje. Jak jsme dnes eh, slyšeli, je velice důležité, aby eh, já vím, ta eh, a, rozhodnutí, ale kolik jich bylo od roku 2010? Já myslím, že... Hmm. Já se omlouvám, já, já, já, já jsem zvolený eh, poslanec z parlamentu, já eh, rozhoduji o tom, co je relevantní tady. Nechte paní odpovědět, prosím. Paní Bo, máte slovo. Pokud je otázky o obratu v Lucembursku, tak eh, myslím, že jsme eh, zvýšili provodní, eh, provozní výsledky v Lucembursku v roce 2014 a 2015. také jste viděli, že naše zdanění bylo trochu vyšší v roce 2015 než v roce 2016, to je dáno EBITem a obratem. Máme příjmy dividendové které jsou podle obecného evropského práva předmětem nulového. Mm. Dobrá, mohla bys nám tady odpovědět písemně na ty otázky, které jsem eh, neodpověděla? Já myslím, že jsem plně odpověděla na ty otázky. Mm. No to jste opravdu neodpověděla, takže já se vrátím možná k tomu, že tady došlo k nějakému nedorozumění, tak se vrátím k těm dvěma otázkám. K těm rozhodnutím. Pan Demási chce vědět počet a vaše odpověď je ta, že důležitý počet není, že tedy to, co je důležité, není počet. Já to chápu, ale musíte vysvětlit proč. A potom je také třeba říci, a myslím si, že to našeho kolegu enormně zajímá, jaký je rozdíl mezi rozhodnutími, která byla přijatá v určité době a mezi těmi nedávnými rozhodnutími, mezi novějšími rozhodnutími. Můžete zodpovědět tuto otázku, když je formulována takto? Um, um, tak tyto informace u sebe nemám, takže na to uh, odpovím. Takže nám odpovíte písemně, ano? Dobře. A dále. No, do týdne. Tak tomu bylo i u těch bank, které zde byly minulý týden. A teď dávám slovo Morisu Kotkato za zelené. Děkuji, pane předsedo. Eh, já mám otázku na RBS. Z britského pohledu, eh, pokud bychom eh, se zabývali eh, daňovými otázkami těch bohatých a mocných v britské společnosti, tak bychom eh, se zajímali o firmu Goose Bank, kterou eh, vlastnila RBS v době, kdy vy jste vyrovnali švajčarskou žalobu za 20 milionů eur. Panamské dokumenty ukazují, že valná většina firm registrovaných pro bohatými lidmi byla zřízena právě na v britských panenských ostrovech, ale eh, v ty eh, držící eh, subjekty byly na normandských ostrovech, takže Británie používá svá zahraniční teritoria, aby umožnila tyto daňové, toto daňové vyhýbání, nebo vyhýbání se daním. To, co kus vaše soukromé bankovnictví vlastně nabízelo, bylo e, na e, Jersey e, to právě toto. Byla to sedmá nejoblíbenější banka, která používala služby v Mosaku pro zakládání firm. A já se vás ptám i jako zástupce RBS, do jaké míry jste byli zapojeni, zapojeni do této sítě, která vyvolala takový skandál. Mám konkrétní otázky. Za prvé, jaký je vztah mezi Coutts UK, Coutts Jersey, RBS International a Royal Bank of Scotland. A můžete nám vysvětlit, proč, eh, eh, eh, proč máte to takhle složitější, složité, když chcete být jednodušší a poctivější. Také, do jaké míry Eh, chcete používat, eh, proč používáte Jersey, abyste, eh, je to, je to klima, nebo jsou tam zkušení finančníci, nebo tam můžete lépe schovávat vaše záležitosti. Kdyby vaše banka bývala, nebo vaše banka by byla zkrachovala, kdyby do ní britská vláda nedala v roce 2008 peníze, a pořád vás eh, vlastní 83% vláda. Jak to, eh, že pomáháte eh, bohatým lidem s vyhýbáním se daním, když jsou, je rozpočet v deficitu a zavírají se knihovny a školy a tak dále a vy zároveň bohatým pomáháte unikat zajímavé, nebo zajímavé úniky. Děkuji, pane řediteli, máte slovo. Děkuji. Tak já se pokusím vysvětlit to, eh, co děláme v Jersey. Máme tady zahraniční banku RBS International, která je eh, plnohodnotnou retailovou a komerční bankou. Její hlavní eh, činností je obyčejné bankovnictví, obyčejné bankovní služby, čili uvěrování, přijímání vkladů a, a provádění peněžních a, převodů. A RBSI také provádí bankovní služby pro mezinárodní mobilní klienty a zákazníky. A proto má a sídlo v Jersey. To je součást eh, služeb, které poskytuje, to je RBSI. Tak to funguje na Jersey. Pokud je o o mezinárodní podnikání, o kterém jste hovořil ve své otázce, ten, mm, to podnik, jak správně říkáte, přistoupil k e, vyrovnání v rámci americko-švýcarského programu v roce 2015. Tehdy jsme to tedy urovnali a přijali jsme strategické rozhodnutí e, opustit e, tento podnik a a ten prodej už je téměř dokončen. Pokud jde o naši budoucí činnost, tak budeme mít Tady privátní bankovnictví, to znamená KUC v Británii a, jak už jsem eh, říkal dříve, bude také KUC eh, v Jersey. Vzhledem ke kontextu vaší otázky eh, jsem hovořil o svěřenských záležitostech. To svěřenství, jak jsem říkal, vyhovuje pravidlům a nařízením pokud jde o výměnu informací, eh, které, eh, tak je to očekáváme v celé bance. je určitě součást té filozofie do budoucna. Pokud jde o, o složitost těch eh, struktur, tak vzhledem k naší historii Samozřejmě my jsme eh, byli eh, vybudováni v řadě akvizic za dlouhá léta a teď eh, se racionalizujeme. Nicméně RBSI či RBS International vzhledem k retailovým službám v Jersey, které je velmi regulované a také naplňuje vysoké standardy výměny informací, tedy zůstane součástí našeho podnikání do budoucna. Pokud je o naše povinnosti vzhledem k eh, tomu vlastnictví, tak my velice dobře eh, víme, jaké standardy musíme naplňovat. A budeme se neustále eh, snažit tedy plnit principy a politiku, o které, o které jsem už hovořil, pokud jde o Eh, daňové úniky a usnadňování vyhýbání se daním. Marko Zani. Děkuji za frakci FDD Marko Zani. Děkuji. Já mám otázku pro zástupkyně Deutsche Bank. Na úvod. Připadá mi zcela nepřijatelné to vaše vystoupení zde vaše firma a vaši kolegové mají přístup k lobbingu tady v evropských institucích. To je zcela nepřijatelné a vy nejste schopni ani zodpovědět naše dotazy. Pokud chcete pracovat s námi na řešení tohoto problému daňových úniků, tak vás prosím, abyste spolupracovali a zodpovídali naše dotazy. Nikdo po vás nechce, abyste měla všechny informace, ale buď ústně nebo písemně odpovědět musíte chci zdůraznit ještě jeden bod, na který podle mě jste kolegům neodpověděla. Je třeba vyjasnit eh, vztahy mezi švýcarskou filiálkou Deutsche Bank a potom eh, s podnikem Mose Fonsede, které má sídlo na Antilách. A potom by mě zajímalo, jaké jsou eh, takzvané Profit Participating Instruments, jak je Deutsche Bank využívá, protože využívá opravdu hojně. A kromě toho by mě zajímalo také, kromě poradenské činnosti pro velké podniky působící v těchto operacích, jaký má Deutsche Bank zájem na tom, aby se přímo podílela na těchto strukturách. A poslední otázka se týká produktivity vašich zaměstnanců. Zpráva country by country některých velkých francouzských bankovních skupin ukázala velký rozdíl mezi produktivitou zaměstnanců v daňových rájích a, a zaměstnanců ve filiálkách v takových zemích, jako je Francie nebo Německo. Zajímalo by mě, zda vy máte údaje v tomto smyslu za skupinu Deutsche Bank a zda máte také tak velké rozdíly v produktivitě na zaměstnance mezi Německem a Irskem nebo mezi Německem a Kajmanskými ostrovy nebo dalšími zeměmi tohoto typu. Děkuji, kolego. Prosím. Could you please uh, clarify your question on... Mohl byste prosím upřesnit otázku na švýcarskou pobočku? Ano, e, pokud jde o Panama Leaks, tak v těchto dokumentech e, vyšlo najevo, že vaše švýcarská dceřiná společnost měla vztahy s firmou e, Mossafon SA, která je dceřinou společností Mossack Fonseca. Mohla byste tedy prosím objasnit tento vztah mezi vaší švýcarskou ceřinou firmou a e, mezi firmou Mossack Fonseca? Děkuji. Já se pokusím vám výjít vstříc, ale omlouvám se, pokud vám nebudu e, moci dát odpověď, kterou chcete. Já bohužel e, nevím nic o švýcarských pobočkách. Já se vám ještě ozvu písemně. Pokud jde o e, nástroje e, účasti na zisku, tak tím máte na mysli naše e, cené papíry. Tak část z nich je registrovaná v SEC a bere se jako kapitál G1 z regulatorních důvodů a podle nových pravidel budou odstaveny a už se s nimi nebude nakládat jako z G1. Ty neposkytují žádné konkrétní daňové výhody. A e, pokud jde o zprávy po jednotlivých zemích, domníváme se, že tak, eh, jak eh, se píše v našich zprávách za rok 2014 a 2015. Tyto zprávy po jednotlivých zemích poskytují dobrý vzhled eh, Eh, do eh, operací Deutsche Bank v našich 70 jurisdikcích. Pokud jde o produktivitu, musíte si uvědomit, že v každé z těchto eh, jurisdikcí máme zcela odlišnou, odlišné složení našeho portfolia. V Irsku jsou to služby poskytující infrastrukturu a podpůrné služby, což má jinou úroveň ziskovosti než například soukromé bankovnictví nebo soukromá zpráva aktiv v Německu. Řídíme se mezinárodními pokyny od OECD, pokud jde o transferové ceny. Domníváme se, že e, naše profitabilita e, v je úměrná tomu, v které zemi provozujeme ekonomickou aktivitu a zprávy po jednotlivých zemích jako takové zkoumají průměrnou ziskovost pouze v případě FTE. Nebere nutně v potaz kvalitativní faktor v pokynech pro transferové ceny. Takže já eh, se domnívám, že naše ziskovost, profitabilita je konzistentní. Můžete si nasadit sluchátka, prosím. K té poslední otázce pana Zaniho. To je otázka, na kterou jsme narazili celou řadou bank. Pokud je o ten nový požadavek country by country report, tak tam banky jsou určitým způsobem průkopníky, protože podle zákona právě banky dříve než ostatní nadnárodní společnosti musí zveřejňovat tyto údaje a dát je tedy k dispozici široké veřejnosti. A jedna z věcí, která nás zaskočila, je, že v některých ústavech, když se provádí výpočet produktivity, obrat nebo zisk na zaměstnance, tak je zde velký rozdíl mezi jednotlivými zeměmi. Na tu otázku je jasná odpověď nebo jasné odpovědi. A to mě vede k tomu, abych vám poradil, abych poradil obecně vám jako bankám a zítra i nadnárodním společnostem, které budou muset stejnou zprávu podávat, aby to ve své výroční zprávě vysvětlili. Protože Často je možno to vysvětlit velmi srozumitelně, velmi logicky, ale může se také stát, že jsou zde důvody, které nejsou tak zcela jednoznačné, může to být trochu pochybné. Takže to platí pro ostatní banky. Možná ve své výroční zprávě by pro vás bylo dobré vysvětlit tyto rozdíly. To je tedy má rada pro vás. A nyní dávám slovo panu Bernardu Mono za frakci ENF. Děkuji, já mám otázku pro RBS. Před 15 lety jste koupili banku KUC a pokračovali jste v určitých eh, podivných praktikách eh, švýcarské entity. A pokaždé, když eh, vy nebo taková banka jako UBS je odsouzená za daňový podvod, tak se říká to též. Odsuzují se ty praktiky, které ti vedoucí činitelé sami zavedli. Říkají, že už to nebudou znovu dělat, tyto praktiky. A přitom to je jádro vaší činnosti. Včera zde byl nový skandal pana Malíx. Určitě to není vaše vina, protože vy jste zesílili svá opatření, svá vnitřní opatření na kontrolu. To bylo ještě předtím. Někdy váš management eh, nic neanticipuje. Někdy nevyužije toho skandálu k tomu, aby odsoudil daňové ráje nebo tyto pochybné praktiky. Takže mám pro vás otázku. Máte ve vaší strategii také riziko, které může ohrozit eh, vaše postavení, vaši pověst, eh, ztrátu důvěry vašich klientů? Děkuji. Pan ředitel. Uh, Děkuji. Eh, pokud jde o eh, ohrožení pověsti a ztrátu důvěry, eh, naše organizace si je velice vědoma toho, že máme vysoký standard a že eh, musíme tento vysoký standard dodržovat a splňovat. A proto máme velice striktní kontroly, eh, které monitorují eh, daňové úniky, praní špinavých peněz a vyhýbání se daním. Jak jste správně řekl, v současném prostředí e, riziko nějakého omylu je velice e, všudy přítomné a je součástí naší strategie e, být jednoduchou a férovou bankou a upustit od určitých historických záležitostí a posunout se do nové éry. Nejvyšší management má velice jasné představy a pokud jde o daňové úniky, tak ty jsou samozřejmě naprosto nepřijatelné. A podobně e, i usnadňování vyhýbání se daním e, u bank, respektive pro e, zákazníky bank, nebo složité transakce, ty už nejsou součástí to jsou naší organizace. My chceme obnovit důvěru našich zákazníků a pracujeme na tom právě tím, že implementujeme robustní kontroly a politiky e, ve všech našich bankách. Děkuji za EPP Danuta Hybner. Děkuji. Ráda bych požádala obě banky, aby zodpověděly můj dotaz. Měli jsme už eh, několik setkání s vašimi kolegy z jiných bank a normálně slyšíme, že když uvádíme příklady vyšetřování daňových podvodů, daňových úniků, tak eh, slyšíme, že je to dědictví minulosti a teď, že se změnilo smýšlení a slyšeli jsme to i ve vašem úvodním vystoupení, že jste zahájili novou éru daňové transparentnosti a dodržování daňových předpisů. Můžete uvést některá konkrétní opatření, která používáte ve vašich bankách, protože my děláme tady regulaci na evropské úrovni, možná něco také probíhá na národní úrovni, ale co vy na úrovni banky můžete udělat? Jaká opatření můžete přijmout, abyste zajistili, že tyto případy se nebudou opakovat, že se nebude opakovat eh, tato historie i do budoucna? Jaká samoregulační opatření můžete přijmout, eh, jaký etický kodex uplatňujete, nebo cokoliv jiného. Můžete uvést konkrétní příklady opatření. Děkuji. Děkuji. Dáma má přednost. Děkuji za otázku. Jak jsem říkala ve svém úvodním vystoupení, máme svůj etický kodex, který je tři nebo čtyři roky starý. Tam do toho jsou začleněny ty naše hodnoty a to používáme při hodnocení našich transakcí, jaké parametry používáme při vyhodnocování těchto transakcí. Změnily se i naše interní postupy. Samozřejmě diskutujeme tyto věci postupně. Důležité je také ten, taky ten sociální kontext, ve kterém vyhodnocujeme ty transakce, to znamená, jakým způsobem na ty transakce nahlížíme. Hovoříme o tom, zda je transakce zákonná. Pokud je tato transakce zákonná, to je tedy první požadavek. Když se podíváte na naše hodnoty ohledně integrity, tak nejde jenom o to, že děláme to, co je legální, ale děláme také to, co je správné a hodnotíme nebo vyhodnocujeme tedy transakci v sociálním a v obchodním kontextu. Ale když jde o nábor od začátku, od vrcholu až dolů, máte také různé přístupy k náboru lidí, jak vybíráte lidi, abyste, se zajistili, abyste si ujistili, že budou dodržovat vaše hodnoty. Já nemám nic společného s náborem a mohu pouze říci, že pokud naši zaměstnanci nedodržují tyto hodnoty, tak přijímáme velmi přísná opatření a jednáme náležitým způsobem. Je velmi důležité, aby ti, kteří u nás začínají pracovat, chápali ty naše hodnoty a aby jim byly stejně drahé jako nám. Děkuji. RBS. Our, our, our starting is, uh, with... Naším východiskem je prakticky kodex pro zdanění bank, který nás zavazuje k dodržování litery a ducha zákona. Ten je základem eh, našeho rámce daňového rizika, který obsahuje mnoho principů, o kterých už jsem hovořil. A my nyní eh, spolupracujeme velice úzce se třemi frančízory, eh, kteří mají své vlastní požadavky na kontrolu, což velice zlepšuje daňovou situaci v případě nových produktů a nových transakcí. Při jejich eh, revizi se vždycky bere ohled na daně Někteří klienti eh, provádějí daňové plánování a my jsme vydali pokyny, které upozorňují na určitá klíčová místa, eh, eh, co, která slouží jako taková, takové varování a ta daňová funkce je toho součástí. Tím zjišťujeme, zda ta transakce může být nějakým způsobem problematická, přijatelná či ne tato daňová funkce je součástí procesu revize a zase jde tady o otázku e, pověsti, reputace a zda ten určitý produkt je přijatelný z daňového hlediska a zda splňuje principy e, vyhýbání se daním. E, to je klíčový aspekt našeho daňového a finančního oddělení, které společně se snaží bojovat proti těm jevům, o kterých tu byla řeč tráví tím mnoho času a jsou odhodlané dělat, co je v jejich silách. A pokud jde o e, nábor pracovníků, pak mohu říci, že máme několik e, ústředních hodnot, na nich je organizace vystavěná. E, hledíme do budoucna, snažíme se dělat správnou věc. Na tom stavíme od samého začátku případě, že přijde nový zaměstnanec na, na, do, do naší firmy. Za SD Nina Gill. Děkuji, pane předsedo. Nejprve eh, bych chtěla zareagovat na odpověď eh, RBS. Mně to přišlo jako spousta z prázdných splov. Já jsem viděla vaši webovou stránku a tam říkáte, že jste zavázáni odpovědné zprávě eh, daňových záležitostí, včetně transparentního přístupu k daňovým zákonům. Vzhledem k tomu, co jsme ale už slyšeli a vzhledem k tomu, co odhalili panamské dokumenty, se domnívám, že mnozí klienti eh, Mossack Fonseca eh, jsou jedna ruka s britskými bankami. To jsou organizace, které jsou eh, registrovány v britských jurisdikcích a mnohé britské banky operují v daňových rájích, včetně RBS. V loňském roce jsme zjistili, že RBS má 404 ceřiných společností v daňových rájích, což zkrátka nesouhlasí s tím, co říkáte. E, jistý kolega už tady říkal, že jste zaplatili 23,9 milionů e, euro německým státním zástupcům v rámci e, vyšetřování švýcarské pobočky a jeden z manažerů řekl na nahrávce, že v podstatě Daňové úřady jsou nepřítel. To je, to je banka, která je ze 73% vlastněna daňovými poplatníky. Jak můžete ospravedlnit své působení v daňových rájích, když mnozí britští daňoví poplatníci jen tak tak zvládají vyžít z měsíce na měsíc a denodenně trpí úspornými opatřeními a škrty na sociálních dávkách a místních službách? a přitom jak vysvětlíte, že vyplácíte nejvyšším manažerům 5 milionové bonusy a dalších 17,4 milionů na budoucích bonusech? přesto, že jste za rok 2015 vykázali ztrátu 2,2 miliard. A druhá část mé otázky míří na obě banky. Myslíte si, že banky by měly využívat slabin daňových systémů k tomu, aby získali výhodu? Mnozí z vás říkají, že nedáváte eh, daňové poradenství, že jsou to ty čtyři největší auditní firmy. Ale jaké jsou vaše vztahy s těmito auditními firmami? Jaký máte rozpočet na konzultace a jak se vyvinul za několik posledních let? A má poslední otázka. Zavážete se nyní eh, k vyšší transparentnosti, abychom se takovéto věci nedozvídali z úniku informací. A jaké je, jak, jaké je stanovisko vašich bank k zveřejněným zprávám po jednotlivých zemích? Děkuji, takže první otázka na RBS. Tak já bych začal eh, tou otázkou o daňových rajích. Jak jsem říkal, my máme registrovaných mnoho ceřiných společností eh, všude možně, ve všech juris, možných eh, jurisdikcích a mezi nimi eh, je i mnoho těch, které mají nízké daně. jediné oblasti, kde očekáváme, že budeme mít po reorganizaci ceřiné společnosti to budou závislá území britské koruny, eh, které jsou dobře regulované a plní povinnosti výměny informací. Eh, pokud jde o eh, manažerské bonusy, tak k tomu se samozřejmě nemůžu vyjadřovat. To je otázka, která je mimo kompetence vašeho výboru, pokud to správně chápu. A pokud jde o využívání slabin legislativy, Tak to v žádném případě ne. My jsme zcela vázáni duchem zákona, stejně jako literou zákona, neprovozujeme agresivní daňové plánování ani sami za sebe, ani jménem svých klientů. A pokud jde o tu velkou eh, účetní čtyřku, eh, ano, využíváme služeb eh, velké čtyřky, a to u projektu které jsou eh, mimo rámec eh, našeho daňového oddělení. Eh, rozpočet na poradenské služby za rok 2014 byl zhruba 8 milionů liber, z čehož zhruba 3 miliony liber byly zaměstnanecké otázky a 5 milionů na restrukturalizaci, poradní práci a větší projekty, které nebylo možné vyřešit interně. Pokud jde o transparentnost, už jsem říkal, že jsme zcela e, zavázáni transparentnosti e, i zprávám po jednotlivých zemích. My jsme zveřejnili naše výsledky po jednotlivých zemích za rok 2014 a e, uděláme to zase za rok 2015 v naší výroční zprávě a v rámci BEPS také zveřejníme informace za rok 2016. Prosím, paní ředitelko. Můžete zopakovat na otázku? Domníváte se, že banky by měly eh, využívat slabiny daňových systémů ke své vlastní výhodě? A jak spolupracujete s auditními firmami? Jaký máte rozpočet na daňové poradenství a podobné služby? A jak se vyvíjel za poslední tři roky? A jste ochotní k větší transparentnosti úsprav po jednotlivých zemích? Uh, Já myslím, že má uh, odpověď bude velice podobná tomu, co říkal můj kolega. Uh, využíváme konzultantských firm, když nemáme interní odbornost ne ve všech jurisdikcích máme vlastní daňové oddělení. Pokud jde o zprávy po jednotlivých zemích a transparentnost, tak já jsem velmi pro transparentnost. Máme úplnou transparentnost vůči daňovým úřadům, e, rozšířené požadavky na zveřejňování informací má mnoho jurisdikcí a my je musíme splňovat. A e, budeme dodržovat všechny zákony a předpisy o zřejňování informací, tak jak se budou postupně vyvíjet, e, zejména v rámci WebS a rozšířeného, e, rozšířených zpráv po jednotlivých zemích. V rámci toho budeme poskytovat informace. Pokud jde o naše politiky a procedury, tak jak už jsem říkala, e, svět se změnil a my vyhodnocujeme transakce z hlediska nových standardů a etického kodexu, abychom zajistili, že jsou nejen legální, ale zároveň jaksi přijatelnější společensky z širšího hlediska, tak abychom si ochránili naši reputaci. Děkuji. Pervanč Beres. Děkuji, pane předsedo. Má otázka je určena pro Deutsche Bank. Já jsem byla velmi zaskočena 5. září 2007, to je velmi dávno, když eh, generální ředitel Deutsche Bank Ackermann řekl jako první, že banky musí transparentně hovořit o svém vystavení se riziku. Uplatnilo se to a jakým způsobem? V listopadu minulého roku Financial Times eh, odhalil eh, spojení, kdy Deutsche Bank eh, působila z Rakouska na Brazílii, kdy se v rozporu se s doporučením G20 a OECD uplatnil nástroje na podílu, pro podíl na zisku. Můžete to potvrdit nebo vyvrátit? Pokud jde o to, co jste říkala k tomu reportingu podle jednotlivých zemí, vy říkáte, že s tím nemáte žádný problém. Ale na Maltě třeba máte málo personálu, nebo v Gernze nemáte vůbec žádný personál. Jednomu z předřečníků jste odpověděla, že to souvisí s povahou činností. Některé z nich jsou rentabilnější než jiné, ale pokud jde o rozhodování o těchto aktivitách, tak eh, má tam daňová složka, nebo tedy daňové hledisko je zohledňováno, když se rozhoduje o místě. Vy jste zde říkala různé velmi obecné odpovědi, ale nás by zajímalo, zda jste dostali nějaká rozhodnutí s vládou Lucemburska. A poslední otázka. 17,9 vašeho zisku je generováno v prostorech, které můžeme označit za daňové ráje. A to rozhodně nevysvětluje rozdělení těchto aktivit, nebo znovu se ptám, jak je možné, že 17,9 vaší aktivity je produkováno v daňových rájích? Děkuji, paní ředitelka. Uh, let me take the question on Brazil first. Nejdříve zodpovím otázku o Brazílii. To, o čem jsme dnes hovořili, to je příklad toho, jak se změnily standardy pro schvalování. V té době se diskutovaly tyto věci už od počátku, ale jak tyto produkty a transakce procházely naším schvalovacím sítem, tak my jsme odmítli to tedy znamená, že už nemáte žádné takovéto aktivity s Brazílií a Rakouskem, jako bylo ukázáno v EFT. EFT podle mě správně poukazovalo na to, že jsme to neschválili. Neschválili jsme ty transakce. Možná to v tom článku je nebylo úplně jasné. Pokud jde o zprávy a výkazy podle jednotlivých zemí, tak tady budu reagovat na Maltu, protože to také bylo uh, obsaženo v té zprávě za rok 2014. Historicky my máme řádný bankovní ústav na Maltě a máme také eh, interní finanční aktivity a vlastníme také subjekty, eh, které zajišťují zahraniční dotace, zahraniční podporu bylo jasné, že ty operace na Maltě už nejsou součástí našeho hlavního biznesu a tak jsme začali postupně Maltu odsouvat. Rozhodli jsme se, že do konce tohoto roku se zcela stáhneme ze svých maltských operací. Ten zisk, který tam vidíte v operacích, je vyšší, protože je to částečně tedy příjem z dividend eh, z našich eh, filiálek eh, a potom také příjem z operací, které nevyžadují naši přítomnost v terénu. Pak zde máme ještě další operaci v Guernsey. Musím se podívat. Myslím, že tam máme ještě FTI a aktivní obchodní operace. A ty hlavně souvisí s našimi bankovními a investičními službami pro finanční spotřebitele, eh, zprostředkovatele. Těch 17,9% eh, to bylo zmíněno ve studii nebo ve zprávě za rok 2014, že Deutsche Bank eh, je ve vysokém riziku, že přesune své zisky do daňových rájů. My jsme vyjasnili, že je to 17,9%, nicméně ty závěry té zprávy podle mě nejsou eh, správné. My dodržujeme mezinárodní principy a naše zisky jsou generovány tam, kde máme své operace. Když se podíváte na rok 2014, eh, tak eh, naše daňové zatížení bylo 46%, což je podstatné. Když se podíváte na naše finanční eh, výkazy, když se podíváte na geografické sloužení našeho zisku, tak eh, je to 34% eh, celosvětově a v Německu 31%. Takže z těchto ukazatelů jasně vidíte, že uměle nepřesouváme zisky do daňových rájů, abychom ušetřili na daních. Těch 17,9%, to zpráva dochází k závěru, že Deutsche Bank eh, nenahlásila zisky ve výši něco přes jednu miliardu v EU, nicméně zpráva neposkytla žádné informace o tom, že velká část tohoto příjmu, která tímto způsobem byla spočítána, směřovala do Spojených států a do Japonska a do dalších jurisdikcí s vysokým daňovým zatížením. Takže tam také vlastně není žádná podpora pro tu hypotézu, že uměle přesouváme uh, peníze do daňových rájů. A máte eh, rozhodnutí s, Jur- s Lucemburskem? Ano, i s dalšími jurisdikcemi, samozřejmě. Děkuji. Ještě někdo se hlásí v rámci Catch the Eye, myslím, že Ana Gomeš. Já bych se rada uh, eh, zeptala uh, zástupců bank, jestli si myslí, že svěřenské fondy lze snadno zneužívat k daňovým únikům a k pokrytí eh, všech možných eh, finančních eh, aktivit. A proč si myslíte, že britská vláda nebyla jediná, která odlávala, nebo zahrnutí svěřenských fondů do peníze proti praní špinavých peněz pro tedy veřejné pro zveřejňování těch skutečných eh, držitelů vlastníků. Tak pokud jde o trusty, tak já můžu říct, že trusty lze použít pro eh, řadu mm, za legitimních účelů, včetně ochrany aktiv, plánování eh, následnictví například. A no, je celá řada dalších důvodů, proč eh, se používají trusty. Z našeho eh, pohledu, pokud jde o zprávu eh, rizika, tedy hledání situací, kdy se nepoužívají řádným způsobem, tak tam máme kontrolní mechanismy typu poznejte svého zákazníka, chápejte jeho motivaci Věc odkud je jeho financování, čili jsou základní kontrolní mechanismy, které máme. Pokud je o tu vaši obecní, obecnou otázku, tak můžeme eh, říci, že to lze použít celé řady důvodů. Nemám žádný nám, názor k té konkrétní věci, kterou eh, jste říkala k eh, tedy směrnici k paní špinavých peněz, bohužel. Děkuji. Ještě někdo další z kolegů chce položit nějakou otázku? Pervanč. Řekli byste nám více věcí, kdybychom vedli toto zasedání za zavřenými dveřmi? A proč jste přijali toto pozvání, když na konci tohoto slyšení převažující pocit je ten, že jste nám odmítli poskytnout nové informace nad rámec toho, co už je k dispozici v tisku. Takže co chcete, abychom si z toho odnesli jako nové informace, které byste mohli poskytnout eh, našemu výboru? Pan ředitel a potom paní. Já se omlouvám. Já jsem eh, neslyšel eh, začátek té otázky. Řekli byste bývali více, kdyby tohle to bylo neveřejné zasedání? Ne. Mé odpovědi by byly úplně stejné. Já doufám, že jsem odpověděl na vaše dotazy co nejpodrobněji. To bylo možné. Čili ty odpovědi by eh, ta neveřejnost zasedání, eh, neveřejnost zasedání nezměnila. Pokud je o to, eh, jak jsme schopni naplnit eh, cíle tohoto výboru, tak já chápu, že tento eh, výbor se zabývá především některými způsoby, jak banky pomáhají nadnárodním společnostem optimalizovat jejich eh, daňové strategie. Tak to je jako vaše působnost a my mm, nám rádi odpovíme na jakékoliv dotazy, které v souvislosti s tím nebyly jasné, nebo aspekty, které nejsou jasné. A my každopádně nepomáháme mezinárodním klientům optimalizovat jejich eh, daňové strategie. Ani eh, neplánujeme, že bychom to eh, dělali v nejbližší době. Z mého pohledu je velmi důležité, abychom vedli tyto konverzace. Já akorát mohu souhlasit s kolegou. Myslím si, že je dobré vést dialog o tom, jak naše vlastní standardy hodnotí, hodnocení a naše daňové principy se změnily. A já jsem určitě pro transparentnost eh, tváří tvář k daňovým úřadům a veřejnosti. Doufám, že chápete, že pokud je o pana Malík, tak já opravdu mám dnes minimum informací eh, eh, k dispozici, které bych vám mohla dát. Takže proto jsem tady prostě nemohla nic k tomu říct. A mm, myslím, že na žádnou otázku eh, bych neodpověděla i jinak, kdybychom tady byli in kamera. Děkuji. Já požádám eh, zpravodaje, aby vyvodil eh, závěry z této debaty. Pár tedy osobních komentářů směrem k našim hostům. Je jasné, že otázky, které jsme kladli dnes odpoledne, i celá řada dalších otázek, ty už vám byly položeny a budou vám i do budoucna klást média, vaši klienti, vaši akcionáři, daňoví poplatníci, národní parlamenty. Protože jste subjekty, které mají veřejnou eh, složku, veřejnou účast, byly zachráněny svého času veřejnými penězi. tak jsou zde ta odhalení související s Panama Papers. To se ještě v následujících týdnech upřesní. A v souvislosti s tím budou kladeny tyto otázky. A je ve vašem zájmu, abyste byli co nejjasnější, nejtransparentnější, abyste hovořili také co nejsrozumitelnějším způsobem, protože jinak tady poslanci vyjádřili jistou frustraci. Chci připomenout především Deutsche Bank, že nám dlužíte písemnou odpověď k otázce pana Demaziho, který už tady není, o rozdílech mezi staršími rozhodnutími a současnými rozhodnutími. Byla zde dvě období, kdy byla přijímána ta daňová rozhodnutí. Vy jste odpověděli, nebo odpověděla, že důležitý není počet těch rozhodnutí, ale jejich obsah, takže nás by zajímalo, v čem je ten obsah, ta metoda, ten výsledek jiný dnes než včera. Především v zemi, jako je Lucembursko. Dále jste nám řekli, nebo řekla, že nám písemně odpovíte na otázku o vztahu mezi švýcarskou ceřinou společností a panamskou skupinou Mosak Fonseca. A pak zde byla další otázka, na kterou jste neuměl odpovědět, ale to chápeme, je to už starší, byla to otázka paní Evy Jolie. na kritiky, které zazněly v americkém senátu na jednom slyšení. Paní Eva Jolie k tomu měla poznámku, takže ji požádáme, aby vám poskytla písemně upřesňující informace. Prosím. Já myslím, že to nebylo specifické slyšení o Deutsche Bank, že to bylo obecné slyšení. Já navrhuji, aby to ona vyjasnila, aby vám napsala a uvidíte. Pane zpravodaj. Um, <clears throat> Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat také zastupcům obou bank, za diskuzi. E, jde tady o dvě věci. Za prvé o podnikání bank jako takových, které jsou velkými korporacemi a které budou zveřejňovat zprávy po jednotlivých zemích a někteří z nás doufají, že tyto standardy se stanou globálními standardy pro všechny společnosti. Druhá věc, která je velice důležitá a která se týká panamských dokumentů, je to, jak finanční sektor, tedy banky, účetní společnosti, advokátní kanceláře a tak dále, budou pomáhat jednotlivcům nebo bohatým jednotlivcům či nadnárodním společnostem vyhýbat se daním eh, legálním či ilegálním způsobem. V kauze Panama Papers jde o pouze jednu firmu, Mozak Fonseca, jenom jednu, ale víme, že takovýchto firm je mnoho, které se zabývají touto činností ve spolupráci s bankami a dalšími. Je tedy zcela jasné, že je zapotřebí si uvědomovat, jak jste zmínili i vy, že existuje určitý étos. Vy jste říkal, že máte étos, že nechcete se podílet na takovýchto praktikách. A je velice důležité, abyste naplnili tento slib, který jste nám dnes dali. A ve zprávě výboru TAX 1 eh, je obsaženo několik eh, konkrétních doporučení bankovnímu sektoru a finančnímu sektoru obecně, eh, pokyny pro celý tento sektor, jak působit co nejlépe i pokud jde o konzultantství, to jsme dnes už také probírali, ale také dostatečné sankce. Pokud banky, účetní firmy, poradci a další se zabývají takovýmto agresivním daňovým plánováním nebo daňovými úniky, pak by mohlo mít odstrašující efekt, kdyby existovaly pořádné sankce my jsme, náš výbor požadoval eh, sankce jako eh, jako pokuty, zákaz poradenské role pro instituce a tak dále a v nejhorším případě odebrání obchodní licence. Eh, je velice důležité, abychom měli eh, i tvrdé eh, zákony, které by dohlédly na dodržování etických standardů. Já doufám, že i v, další, v dalších diskuzích budete souhlasit i s tvrdými prostředky, které zajistí, aby ti, kdo provozují agresivní daňové plánování, se setkali s tvrdými následky. Děkuji, pane zpravodaji, děkuji ještě jednou našim hostům. Tím jsme vyčerpali náš pořad jednání. Příští zasedání proběhne 18. dubna na mezinár- meziparlamentní konferenci 15.30 až 18.30. Končím zasedání.